Where is the hammer? No hammer. Colleagues, ladies and gentlemen, shall we get started? Dobrý den, dámy a pánové, kolegové. Musíme začít, můžeme začít, věnujte mi prosím pozornost. Prosím, abychom se již stišili. Děkuji. Dnešní jednání má dvě části. První je ustavující jednání, kde zvolíme předsednictvo tohoto výboru. Podle nových pravidel budu tomuto jednání prozatímně předsedat. Tímto jednání zahajuji. Nejprve bych chtěl připomenout, že cílem jednání je tedy zvolit předsedu a všechny místopředsedy. Nejprve se bude volit předseda, následně místo předsedové, každý zvlášť, jeden po jednom. A to podle přirozeného pořadí, tedy <clears throat> první místo předseda, druhý, třetí a čtvrtý místo předseda. Potřebujeme, eh, aby nás bylo osm, abychom byli usnášení schopní, což jsme. Musíme mít nominace na příslušná místa a to buď ze strany politické frakce a v případě předsedy minimálně 5 plných členů výboru, což znamená kolik? Dva. Dva europoslanci. Musí jmenovat kandidáta na předsedu. Kandidáti musí vyjádřit souhlas se svou nominací. Dále musí podat prohlášení o finančních zájmech, o střetu finančních zájmů. Přistupme tedy k volbě předsedy. Pan Lange z SED. Vážený pan předsedo, s ohledem na progresivní aliance socialistů a demokratů bych chtěl navrhnout, abychom zvolili paní Vita Medán. Důf, myslím, že za poslední dva a půl roku prosáhla, prokázala, že vynikajícím způsobem zastupuje zájmy výboru a že zasedání vede adekvátně v zájmu členů. A proto bych ji chtěl navrhnout. Byl bych rád, kdyby se opět stal předsed, před, byl, byl předsedou. Yeah. Jsou nějaké další nominace na post předsedy? Nejsou. Rád tedy přijímám tuto nominaci. Pravidla uvádějí, že pokud máme jenom jednoho kandidáta, tak je možné provést tajnou volbu, jestliže ji požaduje jedna šestina poslanců členů tohoto výboru. Požaduje někdo tajnou volbu? Není tomu tak. Jediný, jediná kandidátka je tedy zvolena a klakmačně. Děkuji mnohokrát. I will not congratulate the the Zvolené kandidáce negratuluji. Dobrá, já už eh, tomu tedy předsedám, budu dále pokračovat a přistoupíme k volbám čtyř místo předsedů. Jak jsem říkal, jeden po jednom. Vezmeme to zvlášť. Nejprve tedy první místo předseda, volba prvního místo předsedy. Prosím o nominace. Daniel Kaspery, EPP. Kolegové, navrhuju pana Saleského a paní kolegyně Nuskadiny. Děkuji a ptám se, jsou nějaké další nominace? Není tomu tak? Mám písemné prohlášení ze strany kandidátky, že akceptuje nominace. Nominace, promiňte. Daniel Kaspery, ptám se, navrhujete kandidáta na prvního předsedu? Protože to teď řešíme, první místo předseda. Omlouvám se, zmílil jsem se, navrhuji paní kolegyně Muskatinu na místo první na první, na první, jako první místo předsedkyně a pan, pan jako na třetí místo. Dobře, je tady tady nominace paní Muscardini na první místo předsedkyni. Jsou nějaké další nominace? Není tomu tak. Kristiána? Ano, děkuji, pane předsedo, a akceptuji tuto nominaci. Vyhotovila si své prohlášení o finančních zájmech? Ano, vyhotovila, děkuji. Dobrá, máme tedy jenom jednu kandidátku na tuto pozici. Přeje si někdo tajné hlasování? Není tomu tak? Podle pravidel tedy Kristiana Muscardini je zvolena aklamačně. Nyní přistupme k volbě druhého místo předsedy. Prosím o nominace. Pan Zahradil. Děkuji, pane předsedu. Já tady mám nominaci za EKR a chtěli bychom nominovat pana Roberta Sterdy na pozici druhého místopředsedy. Děkuji. Jsou nějaké další nominace? Není tomu tak. Roberte, přijímáte nominaci? Vyhotovil jste prohlášení o střetu finančních zájmů? Ano, vyhotovil. Děkuji. Máme tedy jenom jednoho kandidáta na tuto pozici. Ptám se, přeje si někdo tajné hlasování? Není tomu tak. V takovém případě, pane Sterdy, jste zvolen aklamačně. Děkuji a gratuluji. Now we come to the... A nyní přistupuje k volbě třetího místopředsedy. Jaké máme nominace? Třetí místopředseda. Pan Kaspery se hlásí. Daniel Kaspary, prosím. Jak už jsem řekl, navrhuji pana, Lesic, pana Lesického. And, uh, any other, any... Děkuji. Jsou nějaké další nominace? Není tomu tak. V takovém případě nebo respektive, promiňte, obdržel jsem písemnou zprávu od Pavla Zaleského, že přijímá tuto nominaci a také vyhotovil své prohlášení o střetu finančních zájmů. Takže opět máme zde jenom jednoho kandidáta na tuto pozici. Přeje si někdo tajné hlasování? Není tomu tak. Pavel Zalevsky je zvolen aklamačně. And finally the fourth vice. A konečně přistupme k volbě čtvrtého místo předsedy. Jaké jsou nominace? Edward Scholz. Eh, Navrhl bych rovněž vycházet ze zkušeností v z dosavadní práce ve výboru, abychom Jany Čadung zvolili na toto místo a abychom ho tedy nominovali a také zvolili. Ano, Janik Žadojiš byl místo předsedou v prvním uh, období. Jsou nějaké další nominace? Není tomu tak. Pane poslanče, souhlasíte s vaší nominací? Musím říct, že to je veliké překvapení. Ale ano, akceptuji. de conflit d'intérêt. Merci beaucoup. Alors, euh, No. Ano, souhlasím a již jsem vyhotovil prohlášení. Dobře, eh, máme tedy jenom jednoho kandidáta na tuto pozici. Tam se tedy přeje si někdo tajné hlasování. Není tomu tak, jste tedy zvolen aklamačně. And this closes, uh, our first... Tímto tedy uzavírám první část našeho jednání protože máme zvoleno eh, předsednictvo výboru. Chtěl bych... A pan Serdis se hlásí, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom chtěl říci, že zde máme novou náhradnici Emma McDákin, která zde zastupuje EKR. Chtěl bych ji tedy tady přivítat. I understand that there are new members of this committee. Ano, děkuji. Eh, máme tady ještě nějaké nové členy výboru, kteří by se chtěli představit? Paní Korej, čtu to správně? Paní Kore, prosím. Ano, dobrý den, zdravím všechny. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také nová členka tohoto výboru, jsem z španělské delegace eh, a jsem zde velice ráda a doufám, že tady budeme odvádět hodně přínosné práce. Děkuji. Bienvenida para esta comisión que no es fácil. Ah. Dobrý den, vítám vás srdečně do našeho výboru, ale musím vás upozornit, že práce tady není vůbec jednoduchá. Dobře, pokračujme dále. Máme tady přijetí pořadu jednání. K tomu mám několik drobných změn. Which is opinion by Mr. Proust. Bod 22, což je stanovisko pana Prousta, eh, o tom se bude hlasovat jako první ve chvíli, kdy se dostaneme k části hlasování. Dále bod 23, výměna názorů o Rusku ze strany Roberta Stadyho a z toho se stane bod číslo 18. Budeme tedy o něm jednat už dnes odpoledne, několik, nikoliv zítra. Zatímco stávající bod 18, to znamená projednání návrhu doporučení, které je přímo ode mě, tak z toho se stane bod 33 a bude se tedy projednávat zítra, nikoli dnes. Vzhledem k tomu, že nemáme žádné nové zprávy k trialogu, tak tento bod vůbec na našem pořadu jednání nebude. Včera se uskutečnil workshop k malým a středním podnikům a obchodu, který podle mého názoru byl velice užitečný. Zúčastnil se ho celá řada členů tohoto výboru zejména náš zpravodaj, pan Julius Winkler, který je zpravodajem k tomuto tématu. Chtěl bych vám všem tedy velice poděkovat a také děkuji eh, příslušnému odboru, který tento workshop uspořádal. Dále bod číslo 7. Jako obvykle eh, Zápis ze schůze je považován za schválený, pokud k tomu někdo něco nevznese do konce dnešního jednání. To znamená, je to zápis ze schůzí z 8. prosince a 20. prosince 2011. Dále sdělení předsedy. Tak eh, chtěl bych jenom říci, že toto jednání je opět přenášeno přes internet s výjimkou eh, uzavřeného jednání koordinátorů. Záznam bude k dispozici. Kdo o to má zájem, obraťte se na sekretariát. Mám tady jeden návrh. Týká se práce našeho výboru. A to sice stále narůstá agenda, které se náš výbor eh, věnuje a přitom náš výbor je poměrně malý. Chtěl bych eh, zopakovat jednu věc, kterou jsem již učinil, a to sice poprosit výbor o přenesení pravom- některých pravomocí na koordinátory. Chtěl bych tedy navrhnout, aby tento výbor koordinátorům přenesl podle článku 192 jednacího řádu eh, možnost činit veškerá rozhodnutí s výjimkou zásadních rozhodnutí týkající se přijetí zpráv, stanovisek a pozměňovacích návrhů. To by pochopitelně ulehčilo eh, pracovní zátěž celého výboru. Jestliže e, to budete akceptovat, my budeme činit rozhodnutí na setkání koordinátorů, kde jsou zastoupeny veškeré politické skupiny. a také taková jednání jako jmenování zpravodajů, organizace různých studií, workshopů, slyšení a podobně. Všeho toho se ujmeme. Je to něco, co jsme již dělali a já myslím, že to je naprosto zásadní věc pro práci našeho výboru. Nejsou-li tedy žádné námitky před, před přijetím zápisu této schůze, to budu považovat za přijaté. Pokud ovšem budou nějaké námitky proti eh, přenesení těchto pravomocí, budeme o tom hlasovat na příští schůzi. Eh, od nynějška budeme mít nový pravidelný bod na pořadu jednání našeho výboru. A to bude informace z monitorovací skupiny, respektive o činnosti monitorovací skupiny. Rozhodli jsme se, že ustavíme celou řadu stálých monitorovacích skupin pro důležité obchodní partnery EU, včetně jednoho stálého zpravodaje a, a stínových e, zpravodajů. Nyní bych e, chtěl poskytnout stručné informace k monitorovací skupině pro USA, kde já jsem stálý zpravodaj. Proběhlo ustavující setkání, kde jsme přijali e, kalendář prací a seznam zapojených osob. Uskutečnilo se jednání se zástupcem generálního ředitelství pro obchod, panem De Marty a také se uskutečnilo jednání s panem Michael Panke, což je americký velvyslanec do VTO, který zavítal do Bruselu a požádal mě o výměnu názorů a já jsem tam také přizval ostatní členy monitorovací skupiny pro USA, aby se s ním setkali. První formální schůze s panem D. Marty byla velice důležitá On nás stručně informoval o nejnovějším vývoji po samitu USA-EU a e e, setkání v prosinci ve Washingtonu. Také nás informoval o výhledech e, transatlantických obchodních vztahů. Byl, nebo respektive s potěšením nám potvrdil, že všechno už je připraveno. Za předpokladu, že to přinese ekonomické přínosy a že tam bude jednoznačná politická podpora, což bude tedy znamenat dohodu o volném obchodu s USA. Dále Kanada. Tady už také proběhlo ustavující jednání. Petr je šťastný, máte slovo. Mr. Chairman, thank you very much. Uh... Děkuji, pane předsedo. Monitorovací skupina pro obchodní a ekonomické vztahy mezi EU a Kanadou měla své ustavující jednání včera ve 12 hodin. Jako zpravodaj, jako předseda této monitorovací skupiny jsem byl velice potěšen, protože tam byla skutečně velmi dobrá účast. Přítomně byli všichni s výjimkou socialist, socialist, zástupce socialistů, kterého ale zastoupil jeho asistent a e, předal nám váš vzkaz. Byla to velmi živá a konstruktivní diskuse. Prošli jsme si náš program na celý rok. Rozhodli jsme se, že pozveme hlavního vyjednavače pro EU, pana e- Petričeliho, kterého tady pozveme na příští schůzi. A doufám, že to bude důležité jednání, když dojde k prvnímu důležitému vyjednávání této expertní skupiny 19. března. To je pondělí. Doufám tedy, že ještě v tom samém týdnu budeme mít možnost se setkat možná i s oběma hlavními vyjednavači. Budeme tedy informováni a mm, budeme tedy moci náležitě posoudit, jak se to vyvíjí, jak to probíhá také jsme se rozhodli, že ještě před těmi jednáními eh, schromáždíme důležité otázky z eh, různých politických frakcí. Půjdeme do větší hloubky. Takže ještě jednou byla to velmi živá, konstruktivní diskuse a naše monitorovací skupina je tedy již spuštěna a funguje. Děkuji mnohokrát. Dále už se také uskutečnilo ustavující jednání pro Střední Ameriku. Pane kolego. Děkuji vám, vážený pane předsedající, a srdečně vám gratuluji za prvé k vaší volbě. A pracovní skupina pro Latinskou Ameriku včera byla vytvořena. A stejně tak zpravodajové už byli jmenováni v rámci asociační dohody. Zaprvé se zde jedná o otázky, zda článek 51 má být použit a nebo nikoli. Pakliže ano, Tak v takovém případě to bude zpracováno v, zahraničně, v zahraničně politickém výboru. A jestliže tento článek 51 nemá být použit, pak v takovém případě připravíme stanovisko ke zprávě zahraničního výboru. V každém případě jsme již, tak říkajíc, u strojů, už pracujeme se všemi velvyslanci latinskoamerických zemí, kteří jsou v rámci této asociační dohody. A předpokládá se také cesta do Hondurasu, tedy cesta delegace do Centrální Ameriky. A bude se tam také konat zasedání na úrovni prezidenta a ministrů. Tématem bude asociační dohoda. Jinak připravujeme také slyšení. Tedy, jak vidíte, pracujeme na plnou páru. Dobrá, já bych se vyjádřil k otázce článku 51 tedy jestli to bude společné postupování dvou výborů, anebo ne. Já jsem poslal předsedovi konference předsedu výboru dopis, kterým jsem odpověděl na předchozí dopis, který jsem dostal od bývalého předsedy AFETu. Pan Robertini už není tímto předsedou, je jim pan Brok, takže to šlo v kopii jemu. V tom dopise jsem mu poblahopřál ke zvolení a řekl jsem, že jsem velice rád, že to konečné řešení bude to správné řešení, tedy že eh, se na tom budou podílet oba dva výbory. To znamená, že se na tom bude podílet jak eh, politická, tak obchodní oblast. Z toho důvodu si myslím, eh, že můžeme toto rozhodnutí považovat za rozhodnutí v náš prospěch. Tento dopis jsem včera rozeslal koordinátorům. Takže vás na něj upozorňuji, podívejte se prosím do něj. Všechny argumenty tam jsou uvedeny. To byla bitva, kterou jsme nemohli prohrát, protože to znamená, že všechny další dohody, a máme jich hodně, kdyby jsme prohráli, by nespadaly do naší pravomoci. A to by bylo nepřijatelné. No a konečně monitorovací skupina pro Čínu se setkala včera. Helmut má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, včera došlo k ustavující skupině pro Čínu. Nejprve jsme se zabývali pracovními postupy, kromě samotného ustavujícího zasedání. Tam byli přítomní stínoví zpravodajové a zaměstnanci, byl tam také přítomen zástupce komise který nás informoval o pracovním programu týkajícího se čtvrté dohody o investicích. A bylo nám řečeno, že tato EU-čínská smlouva o investicích bude trochu jedinečná. A to z toho důvodu, že se má také zabývat otázkami eh, duševního vlastnictví a zadávání veřejných zakázek takže tam nebudou pojednány pouze klasické aspekty, které se objevují v takovýchto smlouvách o investicích, ale bude se zabývat i více obchodním prostorem. My jsme se tedy dohodli, že po nadcházejícím summitu EU Čína, který proběhne 14.2. v Pekingu, eh, se znova sejde výbor, kde a na tom zasedání naplánujeme svou práci podle výsledků summitu. Komise nás informovala, že očekává politický závazek i od čínské strany. Uvidíme, jak se budou dívat na nejbližší budoucnost, co se týče investiční obchodní spolupráce s Evropskou unii. Možná, že tady bude určitý přesah i do ostatních monitorovacích skup, skupin. Mohli bychom mít eh, konstruktivní vztahy s delegací, tedy v našem případě se bude jednat o delegaci EU Čína, tak abychom řádně pochopili politický kontext, ve kterém diskutujeme obchodní aspekty. Děkuji mnohokrát za zprávu o monitorovací skupině pro Čínu. Já jsem se setkal se zástupci obchodní mise Číny na jejich žádost a předsedovi monitorovací skupiny jsem předal zprávu o tomto zasedání. Teď ještě poslední připomínku. Eh, mám pocit, že tyto monitorovací skupiny jsou dobře nastartovány. Myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí, takže teď jenom apeluji na vás a na vaše týmy, abyste se účastnili velmi aktivně v těchto monitorovacích skupinách. tak abychom byli schopni provést všechnu práci, kterou máme před sebou, s tím, že máme dedikovaný tým pro každého z těchto partnerů. S tím, že naše protějšky především v komisi a teď, co se Spojených států týče, tak na americké straně se vyjádřili velmi pozitivně k našemu rozhodnutí vytvořit takovéto za, za zaměřené skupiny. Není to podvýbor výboru. Výbor si to ponechává zcela ve své kompetenci. Nicméně nemůžeme podcenit důležitost vytvoření takovéto specializované skupiny, která bude sbírat informace, vyměňovat si názory a v podstatě v každé chvíli bude připravena vstoupit do věci a působit jako zpravodaj anebo stínový zpravodaj pro jakoukoliv agendu, která se, to, která se jí bude týkat. Takže je to velice důležité. Prosím, kolega Kaspary. Pane předsedající, já se domnívám, že je to velice dobré, že jsme začali s tou prací monitorovacích skupin. Já bych za svou frakci chtěl říct, že je pro mě velice důležité, aby tato práce monitorovacích skupin se neizolovala pouze u nás, nebož aby všichni zástupci a ty členové a zastupující členové měli aby byli zváni přímo sekretariátem na zasedání těchto skupin. To znamená, aby všichni členové automaticky sekretariátem byli informováni o tom, jaká zasedání se konají, jaká je agenda, tak, aby každý ze členů výboru měl možnost, když má zájem, se informovat. Je to pro mě velice důležité a bych velice důležité a bych velice rád, kdyby se to takhle tak, tak to povedlo. Děkuji. Uh, Chcete vystoupit k téže otázce? Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, jenom velice stručné vystoupení, které se týká skupiny pro Čínu. Jak asi víte, přestože jsem stálým členem delegace pro vztahy s Čínou, tak z tohoto výboru se chystám odejít. A myslím si, že by bylo dobré na delegaci v dobrém tlačit. Protože musím říci, že přestože mi politické a strategické vztahy s Čínou leží velmi na srdci, tak eh, musím říci, že obchodní aspekty byly trochu vytlačeny na stranu. Přičemž eh, ve vztazích s Čínou to je důležitý aspekt. Myslím si tedy, že je velmi vhodné, že probíhá ta práce, o které hovořil pan Šulc. Dobrá, nějaké další připomínky? K tomu, co říkal kolega Kaspary, já si myslím, že bychom se tím měli zabývat na zasedání koordinátorů. Kdybychom tato zasedání otevřeli pro všechny, tak nezapomínejme na to, že občas se zabýváme tajnými informacemi, ke, kterým má, ke kterým má přístup pouze tento výbor. Aha, vy jste myslel, vy jste myslel otevřít to pro všechny členy tohoto výboru. Dobrá, to je něco jiného. Ale zatím v tuto chvíli prosím o tomto nerozhodujme. Nechejme to na zasedání koordinátorů, kde to probereme. Pojďme dále. Nyní nás čeká bod 10. Tedy Omnibus 2. Tady se jedná o legislativní návrh, jehož zpravodajem je Jörg Leichtfried ze skupiny SAD. Poprosím o pozornost, my toto máme v gesci. Tady se jedná o nařízení, jehož cílem je, aby akty v přenesené pravomoci a jejich přijímání ustávajícího legislativního aky což vyplývalo z předchozího rozhodnutí Rady z roku 1999, bylo upraveno tak, aby bylo v souladu s Lisabonskou smlouvou a s nařízením o aktech přenesených pravomocích. Jedná se o projednání návrhu zprávy, tu zprávu máte a dám slovo Jirgovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem tady, vy jste si přesedl? Ne, tady bylo volno, tak jsem si sedl ale pořád jsem socialista. No, co se socialistů týče, tak musím říci, že nám je velice líto, že jeden z vašich kolegů se rozhodl odejít z našeho výboru, bude nám velmi scházet. Děkuji. Já úplně souhlasím, byť asi nejsem příslušný k tomuto vyjádření o Emiliovi. Dobrá, nyní tedy k samotné zprávě. Tato zpráva je jednou ze dvou zpráv, které starý, složitý a zajímavý komitologický postup přizpůsobují nové éře po Lisabonské smlouvě. To tež platil pro Omnibus 1. Takže aktiv eh, přenesené pravomoci a prováděcí akty v jednom a v druhém případě. Já jsem chtěl předložit určité pozněvací návrhy, které podporují roli Evropského parlamentu a které trochu oddělují Omnibus 1 od Omnibusu 2. A na základě těchto pokusů jsem navrhl určité pozněvací návrhy. Ta první skupina pozněcích návrhů eh, vkládala do textu úvodní ustanovení. V původním návrhu komise nebyly a já si myslím, že jsou potřebné, protože je potřeba dovysvětlit, co bylo některými odstavci míněno. Kromě toho jsem tam vložil text, který si myslím, že je zásadní. Příprava aktů v přenesené pravomoci probíhá v komisi na základě práce odborníků komise a Evropský parlament je do toho zapojen až následně. A já si myslím, že je důležité, aby odborníci Evropského parlamentu byli přímo zapojeni do přípravy aktů v přenesené pravomoci, abychom my dopředu věděli, co se bude dít a abychom my mohli uplatnit vliv na práci komise. Druhá skupina pozměňovacích návrhů se týkala samotných přenesení pravomocí a jejich časového rámce. Evropská komise chtěla, aby termín přenesení pravomoci nebyl omezen a aby Evropský parlament se rozhodl, že se tyto pravomoci přenesou jenom jednou. Já jsem navrhl, aby přenesení pravomocí bylo omezeno, a to na pět let, s tím, že následně by se rozhodlo, jestli v tomto přenesení budeme pokračovat nebo ne. Pokud e, pravomoci budou přeneseny pouze na určitou chvíli, tak si myslím, že dostaneme daleko více informací, než kdyby tomu tak nebylo. A Potom jsem předložil třetí skupinu pozměňovacích návrhů, které mají vyjasnit role Omnibusu 1 a Omnibusu 2. Omnibus 1 to jsou prováděcí akty a Omnibus 2 to jsou akty v přenesené pravomoci. Máme tam také nařízení 732 ke GSP z roku 2008. Toto je otázka, která je vyřešena v Omnibusu 1 a proto jsem se rozhodl, že to přesuneme z Omnibusu 2 do Omnibusu 1. A potom ta druhá skupina se týkala nařízení 215 roku 2009, tedy obchodní opatření pro západní Balkán. Náš předseda před pár měsíci předložil zprávu, kde to bylo všechno uspokojivým způsobem popsáno takže v podstatě více není potřeba dělat. Čtvrtá skupina pozměňovacích návrhů se zabývá přístupem zemí AKT k trhu. Tady byly také návrhy v Omnibusu 1 a 2. Takže jsme se rozhodli, že všechno přeneseme do Omnibusu 2, protože to tak je smysluplnější. V zásadě musím říci, že cílem mé zprávy je, aby Evropský parlament v systému aktů v přenesené pravomoci měl více pravomoci, více vlivu, více kontroly, protože si myslím, že to je tak potřeba. Tak v podstatě o toto v této zprávě jde a chtěl jsem poděkovat eh, všem, kteří mě pomohli, především paní Hobol, která eh, byla zpravodajkou pro Omnibus 1 bylo příjemné s ní dobře spolupracovat. Pokud chcete ještě něco dodat, tak velice rád si vyslechnu vaše připomínky. Jinak bych navrhnul, abychom pokračovali v té práci tak, jako jsem ji zatím odvedl. Pokud tady něco máte, rád si to vyslechnu. Děkuji, děkuji, co stínoví zpravodajové. Helmut Čulce hlásí, prosím. Děkuji, pane předsedající. Zaprvé bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho intenzivní práci na tomto právním aktu, který v této oblasti takzvaných aktů přenesených pravomocí diskutujeme opět a znovu. A má to zásadní význam do, dlouhodobého pros- do dlouhodobých realizací našich, naší práce, našich dohod. Eh, rozumím tomu rozdělení do kategorií, avšak přesto bych chtěl upozornit na jeden problém, který tady vidím. A sice je to návrh, kde se jedná o formulaci časového omezení. Já naprosto sdílím ten přístup zpravodaje, tedy že těch pět let by se tam mělo zavést. Avšak potom je tam to pravidlo automatického prodloužení lhůty a z mého pohledu, také s ohledem na Omnibus 1, bychom měli se tady dohodnout a shodnout v tom, zda tím neotvíráme příliš možnost, jak pro Evropský parlament, tak i pro Evropskou radu, eh, omezovat tyto eh, tyto prenes akty přenesené pravomoci. To znamená, ta formace, jak je teda navržena, tak ta podle našeho názoru eh, umožňuje tou automatým, automatickým prodloužením, respektive znemožňuje to zrušení. A na to upozorňuji, protože ve čtvrtek budeme hlasovat o Omnibus 1. Omnibus 1. A z tohoto pohledu bych chtěl říci, že by to mohlo zajímat také naše kolegy a kolegyně z tohoto výboru, kteří se tímto zabývají. Děkuji. Let's open the discussions. Děkuji, zahajuji diskusy. Hlásí se prosím některý z členů či členek výboru? Zdá se, že ne. Tak si vyslechněme zástupce komise. Paní Ditie Jirgensen, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěla především poděkovat panu zpravodaji a jeho týmu za práci, kterou vložili do návrhu zprávy. Je to práce, kterou velmi oceňujeme a vítáme také snahu parlamentu posunout dále tuto důležitou agendu týkající se paralelních návrhů Omnibusu 1 a 2. Evropská komise má pouze pár připomínek návrhu zprávy, o které se s vámi teď podělím. Naše první připomínka se týká pozněcí návrhů 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 a 22. V těchto pozněcích návrzích zpravodaj navrhuje, aby standardní ustanovení pro aktiv přenesené pravomoci bylo zahrnuto do všech aktů. Je to záležitost legislativní techniky. Komise si zvolila jinou metodu, která má správný, úplně stejné právní důsledky, tedy že bychom ta ustanovení dávali do samotného omnibusu a ne do jednotlivých ustanovení. To je eh, běžný přístup Komise Rady a parlamentu, který jsme zaujali v předchozích případech schválení eh, aktů, které se týkají regulačního postupu s přeskumem je to otázka, o které bychom si měli rozhodnout během nadcházejících měsíců. Potom trochu větší problém máme s návrhem úvodních ustanovení, to se týká posledních dvou věd navrženého pozměvacího návrhu, protože ani jedna z těchto věd není ve vzájemném porozumění mezi třemi institucemi o aktech přenesených pravomoci. A my se domníváme, že pokud tyto věty budou do textu zahrnuty, věty, které se týkají účasti odborníků, takže by to narušilo rovnováhu, kterou jsme a, dosáhli v common understanding. Rada a parlament eh, by, se měli, by měli být, mít stejnou moc eh, v přípravě těchto aktů a, a měli by mít schopnost posílat odborníky. A to, že parlament může navrhovat eh, účast odborníků, už máme v návrhu smlouvy o vztahu mezi komisí a parlamentem. Pakliže tam dáme kontrolní tedy tento nový návrh, tak by to narušilo rovnováhu, kterou máme ve smlouvě a ve společnému jednání. Za druhé, máme připomínku k pozněcím návrhům 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 a 23. V těchto pozněvacích návrzích navrhuje zpravodaj, abychom změnili návrh komise, aby přenesení probíhalo nikoli na nekonečnou dobu, ale na pětileté období. Tady chci krátce vysvětlit eh, postoj Evropské komise z návrhu. Evropská komise ve svém návrhu vychází z toho, že pravomoci, které přenášíme, jsou nezbytné pro to, aby fungovala daná nařízení. Pakliže bychom omezili jejich platnost, byť by se to automaticky obnovovalo, tak je možné, že vytvoříme právní nejistotu pro ty osoby, které se musí spolehat na toto nařízení. Zákonodárce má plná práva tím, že může zamítnout používání anebo zrušit přenesení pravomoci, což je právo, které tímto návrhem nijak nenarušujeme. Domníváme se tedy, že není potřeba použít techniku automatického obnovování. Velice rádi si se zpravodajem a s Evropským parlamentem, s tímto výborem tyto otázky probereme. Ještě jednou chci poděkovat zpravodaji a jeho týmu za dobrou práci. Evropská komise je zavázána přispět k rychlému dokončení této agendy i agendy týkající se Omnibusu 1. Děkuji. Také děkuji. Jenom malou připomínku k těmto námitkám. Víte, co si myslím o oddělení pravomocí, takže vás asi nepřekvapí, když řeknu, že námitka komise týkající se přípravy parlamentu v přípravě, uh, účasti parlamentu v přípravě aktu přenesené pravomoci je pochybná. Mám pocit, že tento návrh by zacházel za dohodu mezi a institucemi a za smlouvu, protože parlamentní demokracie není o diktatuře parlamentu, ale o oddělení pravomocí. A pokud my se rozhodneme, že předáme určitou oblast sekundární normativní činnosti Evropské komisi, tak bychom měli dát možnost komisi připravit ty přenesené pravomoci. Protože máme oddělené pravomoci. To, že bychom my do toho vstupovali prostřednictvím odborníků, tedy vstupovali do přípravy aktů přenesené pravomoci, to je otázka, na kterou je potřeba se řádně zamyslet. Chce ještě k tomu něco říct zpravodaj? Děkuji. Chtěl bych se ještě zmínit něčem, chtěl bych něco říct k tomu, co řekl pan Šolce. Asi co jsme už o tom hovořili, asi o co jde. Domnívám se, že otázka limitování časového omezení možností komise, že to má smysl. Je to něco, co parlamentu usnadňuje to, že kdyby byl parlament nespokojený s vývojem v komisi, tak v takovém případě může ukončit tu, to delegování a s tím omezením na pět let to bude snazší. Budeme to lépe formulovat, ale rozhodně to není nic neobvyklého a setkáváme se s tím také v jiných oblastech. A proto se domnívám, že je to velice smysluplné postupovat právě tak, jak to bylo zde navrženo. A jinak stanovisko komise je takové, že říká, že pokud možno vůbec žádné omezení, a potom tam byly ty námitky pana Šolce, zda to má smysl mít takovéto omezení, tak já se domnívám, že to, co teď v tuto chvíli bylo navrženo, je schůdná střední cesta, která v zásadě je rozumná. Co na to řeknou experti parlamentu při jednání? Co, co se týká tedy názoru expertů při jednání s komisí, tak tady naprosto nesouhlasím s naším předsedajícím. Samozřejmě je možné dis- diskutovat o tom, že ta formulace, kterou jsme navrhli, a která je poměrně přísná a poměrně jasná, jednoznačná, tak možná že by to bylo možné přizpůsobit těm ostatním informacím. Ale ten souhlasím tím, že právě ty informace, které potom dostaneme a naši experti tam nebudou moci spolurozhodovat, ale ty informace, které nám přinesou pro naše nacházení rozhodnutí, to je velice důležité, stojí to za to a je to rozhodně velice praktické. A o tom bychom tedy měli ještě diskutovat, protože je to něco, co náš co samozřejmě Samozřejmě, že pokud by to mělo porušovat evropské právo, taková formace, tak v takovém případě bychom to velice pečlivě přeskoumali. Na to máme právní službu, která by nám to řekla. A potom bychom ty, to akceptovali tak, jak nám to řeknou. Samozřejmě. Děkuji. Thank you. <clears throat> um, Děkuji. Lhuta pro předložení pozměňovací návrhu 6. února v poledne. Dále tady máme bod 11, což se týká takzvaného přístupu na trh nebo nařízení o přístupu na trh, které je z roku 2007. Jedná se o země, se kterým jsme uzavřeli dohody EPA a byly ty dohody ratifikovány, aniž by e, e, mm, došlo k omezení obchodních preferencí. Ovšem, nyní se navrhuje, aby ty země, které neuzavřou dohody do 1. ledna 2014, aby už nemohly těžit výhody z těchto preferencí. A to je vlastně o co tady jde, to je ten hlavní cíl tohoto nařízení, tedy nařízení 1528 z roku 2007. Spravodajem je David Martin, ale vzhledem k tomu, že se nemůže dnešní schůze zúčastnit a umluvil se, tak se slova ujme Ben Lanker, koordinátor za socialisty. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající chtěl bych omluvit Martina, který bohužel onemocněl a bohužel tento týden nemůže přijet do Bruselu. Co se týče oné zprávy, jak už to řekl pan předsedající, tak v roce 2007, a možná, že někteří z vás si na to i vzpomenou, nastala taková euforie, že s tím e-pasem 6, 6 států dojde ke operace s Evropskou unii. A proto se těmto 630 státům umožnil vstup na trh. Ale jak my všichni víme v průběhu historie se to až tak moc neosvědčilo z nejrůznějších důvodů. A je tam více zemí, kteří už, které už neměli voli pod, po, podepsat. Byla, ať už to bylo, ať se, ať už se to týkalo Jižní Afriky nebo Severní Afriky, a víme, že jediný že jediná věc, která vůbec se podařila, že je možná diskutovat o tom, zda to se vůbec po, eh, poklad, tak to byla ona smlouva s Karibikem. Ale i tam jsou problémy. To znamená, přesto komise v tuto chvíli navrhla, aby ti, kteří nepodepsali, aby byli vyňati z tohoto systému preferencí. Je to technická otázka, avšak je to otázka také na výsost politická. V roce 2007 parlament v době před Lisabonem se neúčastnil tohoto rozhodování, ale to se nyní fundamentálně změnilo. A z tohoto pohledu musíme tuto technickou, ale také politickou otázku rozhodnout. Já se domnívám, že musíme velice přesně reflektovat, Zda je to skutečně vhodné, aby země, které do 1. ledna 2014 nepodepsaly EPAS, tak aby tyto země byly vyňaty. A proč? Ono totiž znamená, že jestliže os, vyjmeme 18 zemí, tak tyto země nebudou moci profitovat z, toho, z té regulace přístupu na trh. A těchto 18 zemí, mezi nimi je 9, které jsou minimálně vyvinuté země, rozvinuté země a jsou to země, které mají velice malé příjmy. A jestli si toto znovu promítneme před očima, tak a musíme to, tak se na to musíme podívat eh, v souvislosti se systémem ISP, protože se na jedné straně hovoříme o reformě a prodlužování systému GSP a teď v tuto chvíli tady uděláme takovouto cezuru, tak to tak říkajíc nejde k sobě dohromady. A domnívám se, že v to, zde, v tomto případě, bychom měli velice, velice dodržovat koherenci mezi těmito dvěma přístupy. A Není možné, aby nakonec země z těchto přístupů vypadly naprosto. Například tady může být názor, že Namíbie by velice trpěla, kdybychom tyto dva přístupy nekombinovali vzájemně koherentně. Je naprosto samozřejmé, že, se musíme, že musíme vidět to, že tyto předpisy týkající se přístupu na trh nejsou konformní s VTO. A tedy musíme reflektovat, jakým způsobem zde najít nějaké rozumné řešení, tak, aby partnerský vztah k zemím AKP zůstal zachován. Potud se tedy domnívám, takže skutečně některé otázky zůstávají otevřené a je třeba je vyjasnit. A David Martin to také řekl velice zřetelně. Formuloval to tak, že zaprvé se jedná o to, abychom našli určité řešení, které do ukončení následné dohody SP bylo použitelné, průchodné. A další otázka je, zda těch 18 zemí, které by měly vypadnout, zda s nimi byly provedeny dostatečné konzultace. Protože byl to partnerský projekt, anebo zde komise prostě něco exekuovala. A za třetí, je to správně zde, tak říkajíc, vytvářet politický tlak na to, abychom přiměli určité země, které mají pochyby a mají chuť neupoužít tento e-pas, tak možná je přesvědčit, aby zahájili takováto jednání, tak aby nakonec se došlo k jeho uzavření? To jsou otázky, které si musíme zodpovědět protože vedle o něch technických aspektů má tento přístup také především vůči státům AKP a vůči těm novým a nejméně vyspělým státům. Velkou Valenci a je to otázka na výsost politická. Děkuji vám za pozornost. Very political indeed. Ano, je to pravda, skutečně je to velmi politické. Nyní tedy stínový zpravodajové a Janik Žado, prosím. Merci, monsieur le Pane předsedající, já se připojuji k přístupu zpravodaje, respektive předřečníka, je to věc, která je skutečně vysoce politická. Samozřejmě je to tak, že při jednáních, která při jednáních, která přináší výsledky, které nejsou uspokojivé pro jednu stranu, v tomto případě pro Evropu, tak v takovém případě člověk je netrpělivý a má chuť ta jednání přerušit. Avšak na druhé straně tato netrpělivost, která samozřejmě je do určité míry podložená, tak na druhé straně je třeba vidět to, že chceme dosáhnout určitého výsledku. A tady není třeba přestřelit. Já z historie těchto epasů, tak tady známe některé případy, Vzpomínáme, jak tehdy s komisař Lamy takovou to prosazoval jednu takovou reformu, kdy tehdy byly, do, tehdy byly uzavřené jednání svatého a veškeré tyto státy byly integrovány do těchto předpisů. Velice mnoho členských států, velice mnoho jiných států tehdy kritizovalo že došlo k tomuto, k této přeměně obchodních preferenců. Protože, protože to byl přístup, který nepřinašel až tak příliš mnoho eh, perspektiv pro země AKP. Ale mezi tím došlo k řadě jednání a v tuto chvíli a komise navrhla, tak si kají zprovést určité sankce, ale ono jde o to potrestat ty země, které jsou tady zdrženlivé které neratifikovaly EPU a nepřistoupili. Tady se hovořilo například o Namibii, ale jsou tam i jiné země. Skutečně můžeme si dneska vážně představit, ta, provést sankce vůči takové zemi, jako je třeba Haiti? To poslední co tam bylo, tak to je kok, cholera a to, je, to mělo opravdu hrůzné následky pro tuto zemi. A v tuto chvíli řekneme, hajte, vy máte problém, vy, nechce, vy nechcete tady s náma dohod, přijmout dohodu o volném obchodu. To přece je absurdní, to nejde. Mez, mezi EU a AKP tam je 27, mezi těmi 27 je 6, že je třeba se tam rozhodovat vždy případ od případu. A proto bych chtěl, aby komise se vrátila a sice k aplikaci dohody 37.6 EU AKP a aby pro každou zemi detailně uvedla, proč a z jakého důvodu je taková případná sankce zdůvodněná. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Já bych se také chtěl připojit ke kritice zpravodaje i dalších kolegů, kteří se k tématu vyjádřili. Chtěl bych říct si, ano, tohle je velmi politická otázka. A nemůžeme hovořit o politické jednotě v jiných výborech, když v našem výboru učiníme výjimku týkající se vztahu mezi Evropskou unii a zeměmi AKT a ne na rovném spravedlivém základě. Vzájemná jednání musí přinést určité společné výsledky. A jak se vzpomínám, od roku 2007 země AKT už vedou jednání s komisí, které vedly více či méně k určitým řešením problémů, ale zatím ještě nevedly k, ke konečnému uzavření dohody o hospodářském partnerství. Chtěl bych tedy požádat komisi, aby eh, to nepovažovala za část toho jednání, ale již za konečný výsledek. Za druhé, a myslím, že je velmi důležité to, co řekl Janek, musíme si uvědomit, jaká je realita v těch zemích, o kterých hovoříme. Ta eh, realita přímo závisí na možnostech těchto zemí mít přístup na trh Evropské unie. A například, jestliže komise eh, tímto těmto zemím říká, že nemohou získat status GSP v oblasti zemědělských a jiných produktů, tak tyto země ztrácejí přístup na trh EU. Takže mm, myslím, že komise si myslí, že e, aplikování statusu GSP je nějaký štědrý dar, no nevím. Ale abych to zkrátil, myslím si, že my jako Evropský parlament bychom měli trvat na tom, aby jednání pokračovala aby se hledala taková řešení, která budou eh, v zájmu obou vyjednávacích stran, to znamená Evropské unie i zemí AKT, a také, aby to bylo eh, v souhladu s usneseními ze závěry Rady pro AKT z prosince loňského roku. A to tedy, že stažení nebo odnětí těch navrhovaných opatření by e, nemělo být považováno za reakci nebo za odpověď potře- na potřebu mít vzájemné vztahy mezi EU a zeměmi AKT. Thank you. And now William Dartmouth. Děkuji mnohokrát a nyní kolega Bartmaus. Děkuji. Já bych nejprve chtěl e, poděkovat panu před, ne, promiňte, poblahopřát panu předsedovi k opětovnému zvolení. Dále bych chtěl také říci, že doufám, že pan předseda eh, i nadále bude velmi profesionální a neutrální eh, ve stejném smyslu, jako jsou vedena všechna plenární zasedání v tomto parlamentu. Já jsem navštívil celou řadu zemí, které máme na tomto seznamu a zastupuji tam eh, Spojené království za EFD. Na tom seznamu je i 11 zemí Commonwealthu, takzvaných těch zemí bývalého britského společenství a ještě ověřujeme eh, status Fidži, což by případně byla 12. země. A s odkazem na vaše národní dědictví, pane předsedo, bych chtěl zmínit Mosambik, který má velmi bohaté portugalské dědictví a historii a čas je také členem Commonwealthu, i když ne přímo za tu britskou stranu. Kolega Janik Žado popsal tyto návrhy jako sankce. Řekl, že se jedná o sankce. Já e, nevidím důvod, proč nesouhlasit s takovým označením. Podle mě to, že by 11 zemí Commonwealthu mělo ztratit přístup na trh EU, pro naši stranu a pro naši frakci je věc, které věnujeme velký zájem. A jsme tím velice znepokojeni. Hlásí se ještě někdo další o slovo? Vypadá to, že tady máme schodu mezi levicí a pravicí, která se postavila společně proti komisi. Komise, přejete si k tomu něco říci? Paní, pane Renkova. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem poslancům, kteří se vyjádřili, protože je zjevné, že se naším návrhem zabývali. Já se pokusím zareagovat na některé ty otázky, možná rozptýlit některé obavy chtěl bych eh, také připomenout celkový kontext tohoto návrhu. Jednání nebyla zahájena v roce 2007. Začala už v roce 2002. V roce 2007 už bylo dosaženo určitých průběžných výsledků a um, proto, aby ty předběžné průběžné výsledky mohly eh, se přetransformovat do solidního právního základu, tak jsme vytvořili tady toto nařízení, které mělo přemostit eh, obchodní dohody a ty dohody o hospodářském partnerství. Ovšem, Mezitím eh, v té době, respektive v tom mezidobí, ty země už dostaly volný přístup na náš trh. Museli jsme bojovat s, s, s cukrář, s, mm, s lobbysty z oblasti cukru, rýže a tak dále. Budu se držet toho odborného právného za právního základu. Vycházeli jsme tady z toho nařízení, které mělo poskytnout ten průběžný most do té doby, než ty právní akty, tedy dohody o hospodářské spolupráci, budou plně eh, schváleny a ratifikovány. Ale tady nejde jenom o pravidla VTO, tohle je skutečně otázka právní jistoty. Eh, jistoty, kterou potřebují obchodníci a investoři proto, aby mohli eh, dělat své podnikání a obchody. Eh, čtyři roky později vidíme, že celá řada zemí eh, pokročila v těch dohodách, které vyjednali eh, v roce 2007, ale 18 zemí bohužel příslušné kroky neučinili. Nemůžeme mm, bohužel ta průběžná opatření ovšem převést do stálého statusu. Chtěl bych jenom zopakovat Eh, slova z jednoho z europoslanců. Tady nejde o to, že by to bylo nekompatibilní, ale bylo by prostě nefér, abychom i nadále poskytovali volný přístup těm, eh, kteří neudělali nic a aby oni prostě měli stejný přístup jako ti, kteří již příslušné kroky učinili. Je sice eh, prav... Protože i kromě těchto zemí je celá řada dalších chudých zemí, které ten přístup nemají. musíte mít eh, na paměti otázku spravedlivého přístupu ke všem. My si myslíme, že eh, ten návrh eh, už měl být řešen dávno. Komise ovšem učinila rozhodnutí už v loňském roce, ještě, že to zatím pozdržíme, že ještě dáme možnost pro další jednání, pro to, aby byly učiněny další kroky. Ehm, Možná jste slyšeli už od generálního ředitelství pro obchod, že to do jisté míry fungovalo, protože kromě karibské dohody byla také uzavřena pacifická dohoda, která už se aplikuje a země Indického oceánu učinili kroky a například také země v Africe eh, učinily kroky upředu v oblasti dohod o hospodářské partnerství. Takže já si myslím, že eh, v tuto chvíli už eh, nastala doba pro to, aby to bylo nějak vyřešeno. My samozřejmě nenavrhujeme, aby to vstoupilo v platnost okamžitě nebo hned druhý den po schválení, ale až 1. ledna 2014. A vlastně do toho, když si tedy vezmeme od roku 2002 do roku 2014, tak to máme 12 let vyjednávání a často se tam stejné věci opakovaly desetkrát. Čili eh, dobrá, říkáte, že je to politická otázka, zda tady tady není závazek skutečně ty dohody dotáhnout do konce. Eh, my říkáme, je to poněkud složité. Když byly některé ty dohody představeny, vypadalo to, že Afrika vůbec ty dohody nechce, ale my máme jiné informace. Pokud by tomu tak bylo, že některá nebo více afrických zemí si nepřejí se účastnit dohody o hospodářské partnerství, to je jejich svrchované rozhodnutí. A jakékoliv, ovšem jakékoliv důležité rozhodnutí, které v životě učiníte, neobejde se bez následků. A my říkáme, že spolu s tímto návrhem a návrhem reformy GSP komise jasně vyložila karty na stůl. My jsme zcela transparentní a chceme, aby země AKT učinili svoji volbu, aby se rozhodli a aby ale jasně věděli, jaké důsledky to bude mít. No a ty důsledky, a tady už asi skončím, tak to neznamená, že těch 18 zemí nedostane žádné preference. Ne, těch 18 zemí může i nadále preference mít a to tím, že buď to se rozhodnou zúčastnit dohody o hospodářském partnerství a tím získají jasný právní základ a stálý přístup, anebo e, se rozhodnou pro alternativní preferenční ustanovení, která také řešíme. Pochopitelně Eh, těch, ten případ nejméně rozvinutých zemí je jasný. Tento návrh na nejméně rozvinuté země žádný mít nebude. Nebude mít na ně žádný dopad, protože v rámci stávajícího systému preferencí GSP, eh, v rámci stávajících návrhů, je těmto zemím zaručen volný přístup na eh, trh EU. Těch, ty země neutrpí v důsledku tohoto návrhu ovšem musí být na tom seznamu, protože je zřejmé, že jestliže prostě oni nebudou ratifikovat tu dohodu o hospodářském partnerství, tak ji mít nebudou. Je ovšem zřejmé, že tyto země potřebují a nadále budou mít eh, bezcelní, bezkvótový přístup na trh EU. Můj můj skromný názor ovšem je, že tyto země potřebují dohody EPA, dohody o hospodářském partnerství a měly by je schválit, ale vypadá to, že oni je nechtějí a nečiní příslušné kroky. A právě z toho důvodu třeba, pane předsedo, pro naše haitské přátelé pořádáme seminář, kde bychom jim to chtěli jasně vysvětlit. Děkuji, říká předseda. Já myslím, že jste velmi jasně to tady vysvětlil, odůvodnil, vysvětlil jste motivaci a kontext původního návrhu komise. Já samozřejmě s tím zdůvodněním souhlasím, myslím, že to je velmi jasně řečeno, ale to Haiti, to je přece jenom výjimečný případ. Není tady prostě, nemáte nějaké pravidlo pro výjimečné případy? Výjimečné situace? A mimochodem vidím, že i pan Lange má dotaz. Tak jednu otázku asi řekl jste, že tyto země spadají pod GSP, a to je ve formě, ale dvě země nespadají pod režim GSP, Botswana a Namíbie. Možná, že k tomu by se také mohli ještě něco říci. Děkuji. Abych se vrátil k případu Haiti. Jak jsem již řekl, eh, myslím, že to je jasný politický cíl, abychom měli stabilní partnerství s touto zemí a aby dostali dohodu o hospodářském partnerství. A vůbec tady není otázka bezcenného, bezpotového přístupu. Ale ta otázka, kterou řešíme, je to prostě právní otázka. Naši právníci nenašli objektivní právní odůvodnění pro to, abychom Haiti na seznam nezařadili. Politické dopady by neměly být takové, eh, jak se tady obáváte. To opatření není to sankce, není to trest. Jedná se o provedení nástroje, který jsme vytvořili společně. A my to nemůžeme protahovat do nekonečna. To je právní fikce, že jim dáme eh, přístup, který odepřeme jiným, jiným chudým zemím. Taková to právní fikce nemůže trvat do nekonečna. Má omezené trvání. Vy máte své právníky, možná mají jiný názor. Nevím. otázka takových zemí jako Botswana a Namíbie. Vidím, že jste velmi dobře seznámen s naším návrhem reformy GSP a uh, odůvodněním toho. Chtěl bych říci, my eh, doufáme, že tyto země se nespolehnou na bezpečnou síť eh, GSP, protože možná už pro ně nebude k dispozici. My doufáme, že e, tyto země se rozhodnou pro dohody o hospodářském partnerství, které jim automaticky zajistí volný přístup do EU. Herbe Scholz, máte k tomu něco, máte otázku na komisi? Velmi stručně? A vidím také Janik Žado, že se ještě hlásí. Ano, já jenom malou, krátkou otázku. Poslední příklad, který jste zmínil. Um, vy zmiňujete tyto dvě země. Ovšem některé z těch zemí eh, s nízkými a středními příjmy mají určité produkty, které jsou klíčovými produkty pro národní hospodářství a které nespadají pod systém G, preferencí GSP. Co to tedy bude pro ně ve finále znamenat? Tyto země samozřejmě eh, by měly mít zájem na uzavření dohody o hospodářském partnerství, protože to pro ně přinese mnohem více než GSP. Proč s nimi tedy nechceme dotáhnout ty dohody do konce? Jaký je za politický důvod? Já, ano, nebudu to protahovat. Chápu, že to je a politická otázka, a zejména to Haiti, to je velmi politická otázka. Pane Žado, Žadotu. Très gentiment que, euh, Děkuji. Uh vy jste tady hovořil o tom případě eh, zemí s nízkými a středními příjmy, že chtějí uzavřít dohody o hospodářském partnerství. Jaký vůbec smysl má tady tento proces? Protože říkáte, že ve finále oni to stejně podepíšou. Jenomže potom říkáte, že jiné země stejně ne, o nic nepřijdou. Že nic nestratí, i když eh, od těch dohod o e, hospodářském partnerství odstoupí. Takže opravdu nechápu, jak jednáte s těmi zeměmi. Protože když říkáte, že pro ty země dohody o hospodářském partnerství nejsou zajímavé, protože když je nepodepíšou, stejně o nic nepřijdou, to prostě nedává dává smysl. Eh, pan předseda, umožnil jsem ještě ty další dotazy. Myslím, že to je velmi důležité, abychom si tady některé věci vyjasnili, abychom pochopili, jak se na to dívá komise. Ano, já za ty dotazy děkuji. Politické odůvodnění. Eh, já myslím, že opravdu tady jde o spravedlivý přístup. Musíme být spravedliví. Nemůžeme i nadále poskytovat volný přístup zemím, které neimplementovaly to, co měly a abychom stejně zacházeli i s těmi, kteří to učinili um, dostáváme otázky od našich karibských přátelů, od těch zemí, které prošly tím někdy velmi obtížným politickým procesem a hledali a našli politický konsensus pro to, aby mohli vstoupit do dohod o hospodářském partnerství a oni se ptají, proč i ti ostatní nadále mají volný přístup. Hmm. A ty jiné země uh, stále eh, přemítají, jestli mají podepsat dohodu nebo ne. A když budou vědět, že by i nadále ten přístup měli po roce 2014, my si prostě myslíme, že to už je politicky neudržitelné. Také děkuji za ten dotaz týkající se nejméně rozvinutých zemí. Protože eh, co jsem se snažil jasně říci, je, že i ty nejméně rozvinuté země potřebují ty dohody o hospodářském partnerství ještě více než jiné potřebují tu stabilitu, potřebují, aby k ním přišly investice a potřebují přístup na trh Evropě. To je aspekt, který stávající návrh pokrývá a to je něco, co nebude tímto návrhem dočeno. U nejméně, protože ty nejméně rozvinuté země nemají nic, kromě zbraní, jenomže Promiňte, tak to říká se, že ty země mají všechno kromě zbraní, jenomže oni podle mě potřebují něco úplně jiného než takovýhle přístup ale je to jejich volba. Dobře, ještě než přistoupíme ke konečnému schnutí zpravodaje, vidí, eh, přihlásila se paní Muscardini, která také si přeje něco říci, prosím. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla komisi říci jednu věc. A to sice je zřejmé, že pravidla musí respektovat všichni, ale stejně tak je zřejmé, že pravidla musíme během času měnit, protože pravidla by měla reagovat skutečnost, na skutečnost, měla by odpovídat realitě a neměla by odpovídat eh, nějakým konceptům a dávno překonaným eh, předsudkům, protože jsou i takové situace, které vyžadují mimořádná pravidla. Nemůžete eh, zapomenout, že máte tam prostě, eh, já nevím, země, eh, zemětřesení, cholera, teroristické útoky, jiné přírodní katastrofy a tak dále a tak dále. A jestliže komise není schopna si představit mimořádnou situaci a mimořádná pravidla, tak to podle mě není v pořádku protože mm, takto se to třeba týkalo některých zemí a jejich vstupu do VTU, eh, kde jsme také hovořili o ad hoc výjimkách. Ne ad hoc výjimky pro některou konkrétní zemi, ale prostě ad hoc výjimka pro některou výjimečnou situaci. A konečně poslední věc směrem ke komisi. Já si myslím, že bychom měli eh, udělat z studii eh, všech těch eh, situací. Já si myslím, že tady často spadáme do velké byrokratické pasti, která se sama sebe nadále živí a která má velmi negativní dopady na místní populaci. Takže já myslím, že nějaká hloubková studie by byla velmi přínosná. Dobře, děkuji. A teď tady bych nás provo... závěrečnou Děkuji, pane předsedající, děkuji, milé kolegyně, kolegové, děkuji také komisi. Domnívám se, že je zřejmé, že musíme najít řešení, které vztah k našim partnerům nepoškodí, tedy řešení, které zůstane otevřené pro další jednání a pro další vztahy, tak aby zde nevznikl dojem, že se uplatňuje právo silnějšího. Dále také bylo jasné, že paralelnost s GSP, že tady musíme dosáhnout paralelnosti s GSP. K tomu, tím se také ještě budeme zavírat, budeme to o tom také rozhodovat. A za třetí, Martin se bude určitě radovat z toho, jestliže budeme mít další návrhy pro jeho zprávu. Děkuji vám. Děkuji. 26. března bude konečné projednání této zprávy. Pojďme dále. Nyní nás čeká bod 12. Je to stanovisko pro zprávu výboru ITRE z vlastního podnětu. Týká se to přílohy Evropské komise o externí energetické politice. Tedy máte toto stanovisko, které předkládá Jan Zahradil za skupinu EKR a dávám mu tímto slovo. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o velice složitou problematiku a chci hovořit přesně, takže budu hovořit česky. Prosím, nasaďte si sluchátka. Pane předsedo, máme tady materiál komise s názvem The EU Energy Policy Engaging with Partners Beyond Our Borders a naším úkolem je dodat mu nějakou perspektivu eh, mezinárodně obchodní, tedy hledisko našeho výboru. Já myslím, že eh, je nezbytné podotknout, že i lidé, kterým se v tomto parlamentu říká euroskeptici, jako třeba jsem já, tak eh, naprosto uznávají nutnost jednotné energetické politiky Evropské unie. Možná je to dokonce vůbec jedna z nejdůležitějších společných věcí, eh, kterou tady v rámci EU můžeme dělat. A samozřejmě má svoji nepominutelnou obchodní dimenzi, kterou eh, musíme umět zdůraznit. Já jsem tam vypíchl Eh, několik bodů, které jsou podle mého názoru důležité. Samozřejmě eh, je to otevřená věc a eh, jsem připraven na to, že v diskuzi tady mohou zaznít další doplňky nebo pozměňovací návrhy. Myslím, že především musíme zdůraznit, že mezi tou energetickou politikou jako takovou, tedy per se, a její obchodní dimenzí musí existovat nějaká synergie, eh, nějaká prostě společná linie. To je eh, předmětem toho paragrafu číslo dvě. Eh, potom, jak všichni víme, energetický mix je v rukou národních států a národních vlád. Každý stát má volnost zvolit si svůj vlastní energetický mix tak, jak potřebuje. Eh, na druhou stranu by bylo dobré eh, vědět, eh, jak to přesně v případě jednotlivých států je. A to je předmětem toho paragrafu číslo 3, kdy tady navrhuji abychom zdůraznili nutnost nějakého výměného informačního mechanismu mezi jednotlivými členskými státy a jejich partnery, energetickými partnery, abychom věděli, kdo co, odkud a kam vyváží nebo dováží. Eh, potom tady máme důležitou otázku, která se týká eh, těžebního nebo těžařského průmyslu, jakési průhlednosti postupů eh, tohoto průmyslu a eh, jejich souladu s pravidly Světové obchodní organizace. To samozřejmě eh, je záležitost, která se týká především obchodu s fosilními palivy, tedy s ropou a zemním plynem. To je paragraf číslo 4. Ale obchodní dimenze, protože energie a její zdroje jsou obchodovatelné položky, tak ta obchodní dimenze nemůže pokrývat jenom fosilní paliva, ale musí se zabývat i těmi novými zdroji, musí se zabývat novými eh, technologiemi při výrobě energie. Například eh, se musí zabývat biopalivy, musí se zabývat obnovitelnými zdroji energie, musí se zabývat jadernou energií a to je obsahem eh, bodu 5 a 6, tedy paragrafu 5 a 6, který eh, spíš obrací pozornost od těch fosilních paliv k těm jiným energetickým zdrojům. No a pak tady máme eh, na závěr bod 7, který je spíš, řekněme, jakousi součástí vnějších vztahů Evropské unie a týká se rozvojových zemí a naší pomoci nebo našemu přispění eh, k vytváření jejich vlastního energetického mixu a eh, toho, jakým způsobem mohou obchodní nástroje eh, a například jednotlivé obchodní smlouvy v tom na pomoci. To jsou asi nejdůležitější okruhy, o něž jsem se domníval, že z hlediska našeho výboru stojí za to zdůraznit a požádat výbor pro Eh, výzkum, průmysl a energetiku, aby to zapojil do svého stanoviska. Eh, ale znovu říkám, že eh, předpokládám, protože energetice dnes rozumíme všichni, jak známo, že předpokládám, že se tady rozvine další debata. Jejím výsledkem budou další případné doplňky a pozměňovací návrhy. Já se tomu nějak nebráním a jsem k tomu samozřejmě připraven. To je do úvodu všechno a, a Snažil jsem se to udělat co nejkratší, aby bylo případně více času na diskuzi. Pro začátek děkuji za pozornost. Uh, děkuji. To bylo důležité. Hovoří se zde o energetické spolupráci s partnery za našimi hranicemi, strategický přístup k bezpečným, udržitelným a konkurenceschopným dodávkám energie. Takže obchod, investice, zahraniční vztahy, to je pochopitelně hlavní součástí naší agendy. Janek Žadou, prosím. C'est un rapport important et qui fait effectivement le lien avec euh, d'autres rapports. Děkuji vám. Je to skutečně, tak říkajíc, most k dalším zprávám, které se teprve připravují. Kotlige se zabýval otázkami obchodu, informac, zmínil se o informacích k vládním umluvám Eh, obchod s energiemi se třetími státami. Spravodaj o tom také hovořil, že tady skutečně musí být koherence v rámci Evropské unie v oblasti energetické politiky, tedy ener- externí energetické politiky. Dále samozřejmě budou určité pozměňovací návrhy a tady bude několik bodů. Musí být zajištěno, aby byla nejenom dána koherence, nejbrž také musí být klimaticko, klimatická koherence. To jsou dvě věci, které nelze vzájemně oddělovat energie, energie a klima. Tedy jde o globální koherenci. A za druhé, pokud se nemýlím, tak v současné době je to víc než jedna miliarda eur za den, které se importují každý den. 23 miliard u minerálních olejů a u plynu je to přibližně 90. To jsou tady obrovská čísla. A ten prout vý, výdajů z každého rozpočtu jde, teče také do zemí, které jsou mimo Evropou. A co mi tady chybí, tak to jsou opatření pro úsporu energii. Samozřejmě energetická politika ve velké míře záleží na jednotlivých členských státech a sice s jednou, s jednou výjimkou, a sice to je cíl obnovitelných energií. A dále jsou to opatření, která směřují k úsporám a k energetické efektivitě. A v tomto směru, tímto směrem potom půjdeme ve svých pozměňovacích návrzích. Co se týče energetické bezpečnosti, tak ta může být zaručena nejlépe tím, že spotřebujeme méně energie. Pokud se podíváme, odkud především přicházejí importy u fosilních, ať už se jedná o plyn nebo ropu, tak to je Blízký výkon, Kaspická oblast. A bez ohledu na to, co děláme, tak v příštích letech nebo v příštích desetiletích bohužel to bude stále region s politickou nestabilitou a to také bude mít vliv na stabilitu zásobování v Evropě. To znamená, tedy my musíme vsázet na úspory. S radostí jsem konstatoval, že s radostí jsem konstatoval, že došlo k vyškrtnutí subvencí pro, na, pro fosilní paliva. V, v tom stanovisku energetické agentury, tak tam se píše, že jestliže to odpadne i v našich zemích, tak v takovém případě to způsobí obrovskou sílu směrem k vytváření zeleného hospodářství, ale také k omezení klimatických změn. A to je velice důležitá věc pro Evropu. A z tohoto důvodu s velkou radostí a se zájmem, ale také s velkým množstvím pozměňovacích návrhů budeme nad tím, tímto textem pracovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane předsedající. Mám trošku problémy s tímto sdělením protože máme celou řadu nejrůznějších sdělení. Také ve zprávě pana Žardo, kde je v podstatě velice podobný předmět, kterým se zabývají. A já se domnívám, že bychom měli velice se mít na pozor na to, abychom v rámci parlamentu zaujímali koherentní stanoviska a pozici. A proto budu muset přeskoumat také vaše stanovisko, do jaké míry to, co jinak děláme a co jsme formulovali v energetické politice, aby to, co říkáte, bylo také na stejné linii nebo na podobné linii. Tady je zřejmé, že vůči našim obchodním partnerům musíme zřetelně dát najevo, jaké jsou energetické perspektivy Evropské unie do roku 2050 když se podíváme na to číslo 2050 a na stanovisko parlamentu, tak tady musíme jasně říci, jaké jsou politické záměry, které máme a také jaké implikace jsou s tím spojené, co se týče zásobování energiemi z vnějšku, tedy mimo Evropské unie, vlastně oblasti mimo Evropskou unii. A to také znamená, že jestliže chceme nastavit určité energeticko-politické výhybky směrem k obnovitelným energiím, anebo ke zvyšování energetické efektivity, tak tím také musíme vyvíjet technologie a opět vytvářet pracovní místa a expertní možnosti v rámci Evropské unie a tím také musíme dát jasně najevo, že na základě našich energeticko-politických rozhodnutí opět nabízíme kooperační možnosti a hledáme kooperační možnosti s partnery mimo EU. To jsou tedy aspekty, které bych rád také zde v tomto textu viděl. A za třetí, domnívám se, že je evidentní to, že v oblasti energií také jsme, integro, že jsme zde také integrovali určité obchodně relevantní a smluvně relevantní věci, ať už jsou to nejrůznější eh, předpisy týkající se obchodu a podobně. A byl bych tedy rád, kdyby toto stanovisko bylo jasně formulováno v tom smyslu, že právo účasti Evropského parlamentu v těchto otázkách bude zajištěno tak, aby i to, co se děje v rámci EU a mimo ní, tak aby zde se rozvíjela fundamentální spolupráce a aby se, zde obra, aby se v ní obráželo to, co je předmětem naší politiky. Děkuji vám. Děkuji, Helmut Scholz, prosím. Pozicna. No, pane předsedající, rád bych zmínil ještě dva aspekty k tomu, co řekl můj kolega. A sice za prvé, generálně s tím přístupem souhlasím, totiž, že musíme zřetelně vypracovat, co je konkrétní obchodně ekonomický efekt v oblasti energie v rámci spolupráce s dalšími zeměmi a to také v rámci zásobování energiemi a k zajištění bezpečnosti pro všechny lidi, kteří žijí v EU. Avšak domnívám se, že je tady také nebezpečí, že jestli že tam je těch sedm bodů, tak v tom šestém tak tam se příliš hovoří o tom, tam, kde se hovoří o těch obchodních eh, eh, obchodních aspektech a o těch obnovitelných energiích a podobně, tak tady si kladu otázku, zda my jako obchod, výbor pro zahraniční obchod, jak už to bylo také řečeno, bychom neměli reflektujícím způsobem ještě jednou zahrnout stanovisko Evropského parlamentu týkající se zásobování ener- surovinami a surovinové bezpečnosti a také z hlediska partnerského zacházení při zacházení s tímto tématem. Tedy zda by i toto mělo být zdůrazněno v této zprávě. Tady bychom se tedy měli pečlivěji podívat, zda skutečně bychom v některých bodech neměli ještě některé specifické věci zdůraznit. Ve Štrasburku jsme k tomu měli diskusy a byli a také v těch otázkách klimatopolitických bychom zde chtěli také aplikovat tato témata v rámci zahraniční politiky Evropské unie. A sice přece, aby šlo, šlo by o takovou politiku, která také odpovídá těmto aspektům změn klimatu. A to jsou myšlenky, které se domnívám, by se v tomto textu rovněž měly také objevit. Děkuji. Thank you. Děkuji. Tím jsme vyčerpali přihlášky do diskuse a vyslechněme si prosím Evropskou komisi. Paula Abromarke vystoupí. Prosím, máte slovo. Doufám, že jsem to vyslovil správně. Dobré dopoledne. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych také velmi ocenila eh, názory, které vznesli členové Evropského parlamentu. Vyplývalo z toho, že Evropský parlament již dlouhodobě podporuje vnější energetickou politiku. Vítáme návrh textu předložený panem Zahradilem a budeme si těšit na konečné stanovisko ke zprávě výboru ITRE. Jsme pochopitelně velmi rádi, že v tomto návrhu podporujete hlavní prvky sdělení komise, které bylo vydáno v září v hlavních oblastech, které bych ráda zmínila. Za prvé, důležitost toho, že chceme dosáhnout prostřednictvím této politiky cíle politiky energetické, tedy konkurenceschopnost, udržitelnost a bezpečnost dodávek, ale také ochranu našeho vnitřního trhu. Další důležitý prvek, který zhledáváme v tomto návrhu stanoviska, je potřeba zlepšit eh, koordinaci externí energetické politiky na úrovni Evropské unie. Kromě toho také voláte po vyšší koordinaci, především co se týče bilaterálních energetických dohod, které uzavírají členské státy se třetími zeměmi. Tady jsme zaznamenali podporu mechanismu transparentnosti, eh, které komise navrhovala u IGA. To je velice důležité, pokud opravdu chceme, aby Evropská unie měla zásadnější dopad eh, ve vztazích se třetími zeměmi. Kromě toho také vítkám, vítáme odkaz na důležitost synergií mezi obchodní a energetickou politikou. Ochrana investic a ochrana obchodu a tranzitu tady mají důležité dopady. Jenom jsem ještě v závorce chtěla eh, dodat důležitou roli energetické charty a této smlouvy. Také je tady důležitý aspekt eh, přístupu na trh. Teď jsem jenom chtěla velmi krátce vyjasnit eh, jeden odkaz k teku. V teku Transatlantické hospodářské radě se velmi zabýváme regulačními režimy, jak tady bylo řečeno. Pracujeme s americkými kolegy na normách týkajících se norem a elektrospotřebičů, včetně elektromobilů. Možná víte, že jsme se znova dohodli na energetických hvězdách, nicméně v této oblasti nehovoříme o otázkách jaderné energetiky. Potom ještě máme další platformu, energetickou radu EU-USA, kde probíráme veškeré aspekty energetické politiky, tedy i regulační aspekty, výzkum, vývoj a spolupráce v těchto oblastech. Takže ta jaderná oblast do teku nespadá. To je z mé strany vše. Děkuji vám za tuto diskusi. Také děkujeme. A chci ještě zpravodaj vystoupit? Děkuji, pane předsedo. Jenom ještě jednu větu, jednu připomínku. Náš výbor je výbor pro mezinárodní obchod a proto máme zdůrazňovat především obchodní dimenzi této velice složité problematiky a ta obchodní dimenze je dosti, dimenze je dosti konkrétní. Mají to v gestci i další výbory a tyto výbory zajisté zdůrazní jiné aspekty, třeba ekologické aspekty, aspekty výzkumu a vývoje nebo podobně. Takže vás jenom požádám, abyste ten apel dalším výborům výboru ITRE zahrnout to do vlastních stanovisek příliš nerozmělňovali, příliš neoslabovali, protože jinak může být oslaben apel tohoto výboru. Myslím si, že bychom se měli zacílit, pořádně zaměřit a že bychom se měli soustředovat především na obchodní dimenzi celé této problematiky. Děkuji. Děkuji. Jak to vypadá s harmonogramem? Pozněvací návrhy mají termín 1. února ve 12 hodin v poledne. Nyní se dostáváme k bodu 13. To je také stanovisko pro zprávu jiného výboru výboru ENVY v tomto případě, který je výborem příslušným. Jedná se o zprávu z vlastního podnětu vydávanou výborem ENVY a k iniciativě Evropské komise nazvané Evropa účinní využívající zdroje. Zpravodaj zde bohužel není přítomen. Anyone uh, could speak on his behalf. Může prosím někdo vystoupit za něj? Prosím. Nejste zpravodajem, ale jste stínovým zpravodajem. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Probíhala diskuse o bezpečnosti energetických dodávek u minulého bodu. Teď hovoříme o Evropě účinně využívající zdroje. To konec konců zmínil pan Žado i u, u, u minulého bodu. Je škoda, že tady pan předkladatel není, protože bychom si byli rádi vyslechli jeho myšlenky. Snažíme se zde přispět k dokumentu, který předložila Evropská komise v souladu se strategií 2020. Tento dokument hovoří o nutnosti účinněji využívat zdroje v Evropě vzhledem k tomu, že globálně existuje větší tlak na zdroje a kromě toho také se potýkáme s dopady klimatických změn. Trvale udržitelný a férový, spravedlivý obchod musí být opravdu středobodem každé evropské politiky. Kromě toho je také důležité, abychom do všech obchodních dohod eh, vkládali ekologické klauzule. Následně tedy dojde k většímu přechodu k ekologickým energiím a ke snižování emisí CO2. Kromě toho se domnívám, že Evropská unie by měla zapracovávat do obchodních dohod i prostřednictvím VTO ty nejvyšší ekologické standardy. Protože vidíme, že to může mít zásadní dopady v souvislosti se závazky, které máme jak ve VTO, ale a také v souvislosti s kyotským protokolem. Myslím si, že stále existují v této oblasti problémy, které je potřeba překonat. Takže máme tyto stanoviska a rádi budeme spolupracovat s kolegy. Děkuji. Janek Žado, prosím. Merci. Euh, j'imagine que Daniel... Děkuji. Já s... předpokládám, že Daniel řekne panu zpravodaji vše, co zaznělo na zasedání Je pravda, že toto téma je navázáno na téma předchozí. Nesmíme zapomínat na to, že Evropa je největším dovozcem zdrojů, takže naše hospodářství zásadně závisí na dovážení zdrojů. V řadě sektorů Produkční eh, náklady představují 50 a náklady na pracovní sílu 25 Zdá se, že naším cílem je vždy snižovat náklady na práci, zatímco náklady na energii představují daleko zásadnější položku, která by se dala snížit. A myslím si, že tímto bychom mohli přispět k prevenci relokalizace průmyslu, delokalizace průmyslu a zvýšit svou konkurenceschopnost. Kromě toho je potřeba postarat se o to, abychom zajistili, jaký bude mít tato politika dopad na naše vnější vztahy. Když se třeba podíváte na německo-mongolskou smlouvu, která byla právě uzavřena, tak uvidíte, že tato dohoda je velmi uh, eh, zdrově náročná a vyplývá z ní v podstatě to, že často dochází k dohodám se třetími zeměmi, které mají hodně zdrojů a cílem této dohody je dostat se k jejím zdrojům. Spíše než uh, zamyslet se nad tím, co by bylo dobré pro konkurenceschopnost naší ekonomiky. A potom mám ještě pár připomínek pro komisi. Je potřeba zajistit, abychom v této zprávě odkázali na nařízení o flekt a na další opatření, která se týkají těžebního průmyslu. To si myslím, že by bylo užitečné. Kromě podpory této iniciativy by měla komise pracovat na zákonu typu amerického eh, Dodova Frankova zákona ve Spojených státech, na základě kterého by společnosti působící v těžebním průmyslu nebo společnosti dovážejících produkty měly zajistit, že produkty, které dováží či vyrábějí, jsou vyráběny či dováženy eh, za slušných podmínek. Sociální standardy, ekologické standardy, to je také třeba vzít v úvahu. řada evropských společností, které těží přírodní zdroje, v neevropských zemích nedodržují tyto zdroje. A myslím si, že je to tak závažné, že bychom se tím měli více zabývat. Děkuji. Vidím, že přichází pan zpravodaj. Chcete si prosím vzít slovo? Eh, Eh, Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za spoždění, ale snažil jsem se uh, vás i tak informovat. Jedná se o velmi důležité stanovisko, zejména také v tomto velmi aktuálním kontextu, kdy se nacházíme v době krize a účinné využívání zdrojů je tedy jednou z priorit komise a také by to měla být jedna z priorit při politických rozhodnutích, třeba i ze strany Evropského parlamentu. Toto stanovisko se zaměřuje zejména na tři témata. Udržitelnost, eh, konkurenceschopnost. To všechno souvisí s náležitým využíváním zdrojů, dopady na životní prostředí. To je všechno důležité pro postavení na globálních trzích a na konci je tam také téma bilaterálních dohod, tedy bilaterálních obchodních dohod, což je rovněž velmi důležité. Téma účinného využívání zdrojů je téma, které velmi úzce souvisí s činnostmi, které se řeší i v jiných eh, výborech. Ale tady eh, v této iniciativě se jedná také o odstraňování celních tarifních bariér, které mohou přinést konkrétní výsledky, ať už v oblasti životního prostředí, efektivního využívání zdrojů a může to prostě tady vést i k lepší ochraně našeho přírodního dědictví. Eh, samozřejmě jedná se tady o určité důležité lhůty a přesuny. Předložení návrhu zprávy se dá předpokládat 29. únoru, 8. Eh, března pozměňovací návrhy a následně budeme hlasovat ve výboru ke konci března. To je z mé strany zatím všechno. Rád si vyslechnu připomínky kolegů. Děkuji, pane předsedo. Thank you. I do confirm. Děkuji a potvrzuji, ano, je to pravda, dal jste mi vědět, že dnes se nemůžete dostavit eh, přímo na čas, protože jste byl už v jiném výboru. Dále tedy dávám slovo komisi, pan Stefan Mosl, Werner, ne, Werner Bosmans, promiň. Good morning. Uh... Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za to, že jste nám také dal možnost vystoupit. Eh, samozřejmě eh, Evropa účinně využívající zdroje, to je jedna z vlajkových iniciativ strategie Evropa 2020. Je to velmi důležité téma pro nadcházející roky, promítá se do celé řady politik a bude se týkat tedy celé řady výborů v Evropského parlamentu. Řada z těch výborů už se této iniciativě věnovala, už ji posuzovali to vlajkové sdělení z loňského ledna je úvodní politické vystoupení ze strany komise, které se snaží potrhnout význam této oblasti. V loňském roce už bylo dosaženo několika výsledků, zejména čtyři dlouhodobé cestovní mapy nebo bílé knihy k eh, nízkouhlíkovému hospodářství, k energetice, to bylo vydáno v prosinci, dále bílá kniha pro dopravu a konečně cestovní mapa pro účinné využití zdrojů, což má na starosti pan komisař Potočník a pan eh, kolega Bocman, který sedí vedle mě, se možná také bude chtít vyjádřit k obsahu této cestovní mapy, která vhodně doplňuje ostatní mapy, které doplňují klima, energe, mm, dopravu a tak dále. Týká se to tady zdrojů, spotřeby vody a tak dále. Celé řady důležitých aspektů Komise si je vědoma um, širokého pole působnosti tady tohoto tématu. A snažili jsme se zamyslet nad tím, jak zajistit, že priority budou náležitě promítnuty do úsilí členských států. Proto nyní v rámci strategie Evropa 2020 máme evropský semestr, který probíhá vždy v první polovině roku a druhá polovina roku je takzvaný národní semestr, kdy tedy členské státy zajišťují implementaci. Cílem je plně zaintegrovat eh, účinné využívání zdrojů do evropského semestru, vést členskými státy náležitý politický dialog a také zajistit, aby tam byl promítnut i eh, aspekt eh, evropské udržitelnosti. Je to velmi důležitý proces, do kterého musí být zapojeni i šéfové států a vlád a stejně tak Evropský parlament. Je potřeba, aby tam byly náležitě zohledněny všechny zájmy, aby se tam mm, všechno projednalo na té nejvyšší úrovni a aby tedy členské státy i příslušné subjekty se s tím mohly stotožnit. Samozřejmě eh, musí se toho tady zapojit jednak zainteresované subjekty, ale také to musí být následně propojeno i s regionální a lokální úrovní, protože zde se hraví důležitou úlohu i města a obce. Proto tedy je velmi důležité, aby byl zapojen i výbor regionu a hospodářský a sociální výbor, které vyjádřil velký zájem k tomuto tématu. Dlouhodobé iniciativy do roku 2015, promiňte 2050, tedy zhruba na dalších 40 let, tak eh, zde eh, již komise představila několik různých iniciativ, jednak politických, legislativních, které by se měly dotýkat nadcházejících let. Hmm. Veškerá rozhodnutí, která se týkají například dosažení ekologických cílů, který má být tedy dosaženo toho roku 2050, vyžadují, že eh, ta rozhodnutí musí být učiněna urychleně a musí se za ně postavit všichni, to znamená, co se týče oblasti energetické infrastruktury, a jiných zde musí být pochopitelně učiněny veliké investice, nebo otázka Eh, vodních ploch, vodních systémů. Všechno to musí být řešeno rychle a musí se to dostat až na úroveň spotřebitelů, protože spotřebitelé právě také musí být důležitým hybným motorem. To není jenom o iniciativě producentů. Na mezinárodní úrovni, a to je velmi důležité zejména pro váš výbor, ale mm, i pro výbor pro rozvoj, který také už se spolupracuje s mezinárodním obchodem, tak v tomto roce proběhne jedna velmi důležitá eh, konference. Bude to konference v Riu, která se uskuteční v červnu. Mm. Zde Eh, bude snaha podpořit akceptování politických výzev, s nimiž by se měly stotožnit různé zainteresované subjekty. Také to bude propojeno s obecnějším tématem snižování chudoby. V loňském roce komise představila sdělení v rámci intenzivního procesu s radou, eh, parlamentem a také tam byl zapojen výbor regionu a hospodářský a sociální výbor takže takto společně jsme navrhli vytvoření e, cílů EU. Nyní také je první návrh ze strany OSN. Jsem si jistý, že kolega Bocman vám k tomu ještě řekne více. Takže to je z mé strany zatím vše a nyní dávám ještě slovo kolegovi, aby mě doplnil. Děkuji. Jak již řekl kolega, e, máme tady tu vizi až do roku 2050, kdy si myslíme, že EU by mělo být schopno překonat e, výzvy a omezení v oblasti zdrojů a také by mělo umožnit Evropě zanech, ponechat si konkurenceschopnost. Účinné využívání zdrojů je velmi důležité. V rámci průběžné cestovní mapy jsme stanovili celou řadu důležitých bodů, celou řadu důležitých milníků, který bychom chtěli dosáhnout do roku 2020 a také jsou tam načetnuty již některé konkrétní věci, které musíme učinit dnes. Tady nejde jenom o tu dlouhodobou vizi, ale máme tam už konkrétní krátkodobé kroky, které musíme realizovat. Nebudu procházet všechny Eh, kroky, které jsou v cestovní mapě popsány, ale možná bych zmínil jenom ty některé nejdůležitější a nejrelevantnější. Například chceme pomoci firmám, aby se staly více udržitelné a aby podpořily udržitelné, dlouhodobě udržitelné chování spotřebitelů. Tudíž musíme brát v potaz celkodobý dopad eh, celkového životního cyklu produktu. V této oblasti jsme již realizovali celou řadu studií a také před plánujeme v letošním roce předložit několik iniciativ. Zejména se budeme věnovat klíčovým oblastem, jako je bydlení, doprava a potravinářský sektor. V oblasti potravin si přejeme vytvořit metodiku pro klíčové potravinové mm, produkty a jejich udržitelnost v nadcházejících letech. Zároveň eh, se chceme obrátit na naše bilaterální partnery a přejeme si, aby se ten aspekt udržitelnosti promítl do bilaterálních eh, dohod. Je velmi důležité, aby do toho roku 2020 se to dostalo i na multilaterální aspekt. Také je důležité, že ta cestovní mapa se nevěnuje jenom mm, tomu, jak šetřit se zdroji, Eh, s ohledem na životní prostředí, ale také s ohledem na to, jak snížit náklady. A to nejenom teď, ale i z dlouhodobého hlediska, protože to přinese jednak lepší dopady na životní prostředí, ale také to bude lepší pro naše ekonomiky, pro naše hospodářství. Čili volba je buď to budeme jednat nyní, anebo budeme čekat až do doby, kdy ty kritické zdroje budou vyčerpány a budou velmi drahé. Proto je potřeba jednat i hned. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Eh, jak víte, náš další bod na pořadu jednání bude eh, představení eh, zprávy k tématu KET. Už se nám to tady objevilo na obrazovkách. Takže to zatím bude k tomuto stanovisku vše. Mm. co se tady týče mm, té výměny názorů ke sdělení komise. Dobrá, přeji si ještě zpravodaj v nějaké závěrečné poznámky nám říci. Děkuji. Já jsem velice mm, pozorně si vyslechl obě vystoupení komise. Samozřejmě tato vystoupení nám pomohou ještě dále eh, se vyjádřit a dopracovat toto stanovisko, které bychom chtěli předložit. Eh, takže následně bude předložen návrh zprávy, ehm, což by mělo být 20. 5. února, dále 8. března lhůta pro pozměňovací návrhy a 27. března by se mělo hlasovat v rámci INTA. Já také souhlasím s tím, co říkala komise, co se týče odpovědnosti ze strany eh, regionální a lokální úrovně. Samozřejmě jedná se o důležité téma a také velmi citlivou otázku. Děkuji, říká pan předseda, takže jste slyšeli, jaký je časový rámec pro pozměňovací návrhy a další projednávání. Budeme to tady dále řešit na konci února, začátku března. Dobrá. A nyní postupme dále. Máme tady téma klíčových technologií, závěrečná zpráva. Jsem velice rád, že zde mohu přivítat pana Gabriela Kréna, který je předseda skupiny Šerpa v rámci expertní skupiny na vysoké úrovni, který vypracoval tuto zprávu. Nejprve pan Krán přednese příslušná zjištění jak jsem ji řekla, je to tedy předseda této skupiny, ale abych tak řekl, v běžném životě je to místo předseda Komise pro o, atomovou alternativní energii ve Francii. Už, tady v, už byl v ITRE a my také na našem výboru ho velmi srdečně vítáme. Vítáme vás, pane profesore. Jsme rádi, že jste k nám zavítal Slyšel jsem, že jste z Irska, ne z Francie. Takže tímto jenom drobná oprava a děkuji a máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám poslanci a poslankyně za možnost dnes vystoupit na vaší schůzi. Jak jste říkali, skupina na vysoké úrovni pro KET předložila tuto zprávu v loni v červnu. A tuto zprávu předložila v situaci, kdy v podstatě ve všech regionech v Evropě přicházíme o, o jednak nekvalifikovaná, ale také kvalifikovaná pracovní místa, která spoléhají na rozvinu, pardon, rozvinuté technologie. A předpokládáme, že se to bude ještě zhoršovat, pokud s tím něco neuděláme. Skupina na vysoké úrovni tedy předložila určitá doporučení, obsažena ve zprávě, kterou máte před sebou. Zmíním jedno či dvě. Dále to nebudu rozvádět, spíše vás budu informovat o kontextu té diskuse, tak abyste měli představu o diskusích, které se budou týkat jak Horizontu 2020, tak i dalších aspektů, například návrhu generálního ředitelství regio, které budou mít důležitý dopad na KET. Pokusím se tady udělat určitý úvod a podělit se o naši analýzu stávající situace v Evropě. Kromě toho vás požádám o podporu, doporučení a provádění těchto doporučení. Takže vím, že mám k dispozici zhruba 20 minut, mám 20 diapozitivů, takže to proletím poměrně rychle. Za prvé chci hovořit o důležitosti KET a při řešení výzev, kterým stojí evropská společnost. Budu hovořit o tom, že KET jsou důležité, chceme-li zachovat v našich regionech, ve svých regionech a pracovní místa. Podíváme se na silné, slabé stránky příležitosti a hrozby vyplývající ze stávající evropské situace. podíváme se také na rovnováhu mezi základním a aplikovaným výzkumem a tím se dostaneme k určitým návrhům komise týkajících se horizontu 2020. Pak se podíváme na to, co v této oblasti dělají naše hlavní konkurenti a jak by také mezi výbor mohl, eh, pardon, jak by váš výbor mohl pomoci při zavádění těchto technologií. Co to KET je? Když se třeba podíváte na mobilní telefon, tak všichni víte, nebo řada z vás má uh, kameru fotonická technologie, jedna z KET. Pokud máte iPhone, tak asi eh, jste si všichni všimli té dotykové obrazovky, která je vyrobena z materiálu, který je také klíčovou technologií v tomto smyslu. Čili tady vidíte všechny KET, které máme v inteligentním telefonu, tedy moderní materiály, elektronika v čipech, nanotechnologie eh, pro některé bezdrátové druhy komunikace, fotonika v kamerách a v některých případech tam jsou i biotechnologické prvky pro ověření totožnosti. Podívejme se ale na jiný druh technologie, třeba eh, nástroje pro diagnostiku, tam budeme mít materiály, elektroniku v čipech, eh, no, potom technologie přesouvající nanolitry tekutin, potom máme fotoniku pro identifikaci jednotlivých prvků a biotechnologie jako takové. No a v podstatě se můžete podívat na jakýkoliv takovýto výrobek typu eh, fotobuň, eh, fotovoltaických buněk, článků, pardon, eh, kde zase máme mikroelektroniku, nanotechnologie a fotoniku a podobně. V podstatě každý Takovýto výrobek v dnešní chvíli vyžaduje kombinaci takovýchto klíčových technologií. A na základě tohoto zjištění Evropská komise v roce 2009 se rozhodla tuto strategickou oblast pojednat ve svém sdělení. Kromě toho, že každý produkt vyžaduje KET, je ještě důležité to, že těch KET potřebuje několik. Když se podíváme na šest hlavních KET, kterým dává Evropská komise prioritu vzhledem k jejich ekonomickému dopadu a možnosti eh, vyřešit, pomoci vyřešit řadu problémů, kterým čelíme. Tak třeba na případě elektrického automobilu. Vidíme, že potřebujeme kombinaci takovýchto technologií. Jednak potřebujeme moderní materiály, tady třeba máme novou, novou syntetickou pryš, pro pneumatiky, potom potřebujeme elektroniku pro otevírání, zavírání oken anebo asistované řízení, potřebujeme fotoniku, a to jak pro úsporná světla, ale také pro, zábav, pro zábavní systém. Potom potřebujeme nové syntetické pneumatiky a potřebujeme nanotechnologii a tady u tohoto smartu se jednalo o protikorozní potěry. Takže těch ket potřebujeme několik a zase u mobilních telefonů třeba jedna takováto technologie by nestačila. A z toho důvodu jsme Evropské komisi navrhli, že je potřeba se dívat na tyto klíčové technologie komplexně. Vždy jich více. Priorita musí být dávána elektronice nebo fotonice, ale nejenom jimi. Oba dva tyto programy již existují, ale nebudou k ničemu, pakliže se nebudeme také zabývat materiály, nanotechnologiemi a moderními výrobními postupy. Takže První klíčová věc, kterou jsme chtěli říci Evropské komisi, bylo zabývejte se vždy soubory KET. V horizontu 2020 se ke KET odkazuje několikrát. A musím říct, že to znění je často tak složité, že mu sám nerozumím. My jsme v podstatě chtěli, aby se ke ketům přistupovalo komplexně. V tuto chvíli různé kety mají na starosti různá generální ředitelství. Třeba generální ředitelství pro výzkum, ale i jiná. Biotechnologie například má v gestci několik generálních ředitelství. Tyto technologie jsou nejenom předpokladem vytvoření moderních výrobků, ale mají dopad na celý hodnotový řetězec. Od materiálu přes výrobní zařízení, přes komponenty k samotnému produktu, na základě kterého vznikají řešení a služby a tato řešení a služby se potom používají k překonávání problémů, před kterými stojí naše společnost. Podívejme se na tyto hodnotové řetězce třeba v automobilovém průmyslu, v osvětlení, v nanoelektronice. V podstatě vidíte, že na začátku tohoto hodnotového řetězce vždy stojí tyto klíčové technologie. Bylo by omylem domnívat se, že se můžeme soustředit pouze na ty poslední části hodnotového řetězce a nerozvíjet své strategické kapacity v oblasti KET. Protože pokud přijdeme o první části dodavatelského řetězce, tak přijdeme o dodavatelský řetězec v jeho úplnosti. To už jsme v mnoha oblastech viděli. Takže z mnoha pohledů eh, je KET oblast nesmírně strategická pro celou Evropskou unii a musíme k ní tak přistupovat. Pojďme dále. Skupina na vysoké úrovni provedla určitou analýzu, v rámci které se nejprve zabývala různými ukazateli o KET. Snažili jsme zjistit, jak se na tom Evropa stojí. Tady například máme počet patentů. To je jeden poměrně rozumný ukazatel, který hovoří o eh, rozvinutosti technologií a schopnosti vytvářet nové produkty. Tady vidíte, zelenou křivku, která jde rychle nahoru, a to je počet patentů podaných v jihovýchodní Asii. Často se hovoří o tom, že v Ázii jenom patenty kopírují, teď vidíte, že jich nejvíce ve světě podávají. A neplatí to jenom pro jednoduché oblasti. Třeba když se podíváte na telekomunikace, tak tam Evropa vedla roky s Alcatelem, s Ericssonem, se Siemensem, Nokia, dnes to vede Huawei, což je čínská společnost. Společnost, kterou OSN od, odměnila za nejvyšší počet pacientů, zase byla firma Huawei, čínská firma. Takže prosím, nemyslete si, že nebudou oni schopni eh, nás vyměstnat z našeho dodavatelského řetězce. Zelená křivka jde nahoru, to je Ázie. Ta prostřední křivka, která se moc nemění, je Evropa, což je do určité míry uspokojivé, a ta klesající křivka to jsou Spojené státy. To je podle poslední zprávy Evropské komise o konkurenceschopnosti rok 2010, takže ta data jsou dva roky stará. Spojené státy se tuto situaci snaží celkem zásadně řešit. Evropa na tom v oblasti výzkumu a vývoje není vůbec špatně. Když se třeba podíváte eh, na hlavní aktéry eh, ve výzkumu, tedy neprůmyslovém, tak vidíte, že Evropa je na tom celkem dobře. Mezi první desítkou v eh, řadě těchto KET najdete evropské aktéry. Když se podíváte na všechny aktéry, včetně průmyslu, tak uvidíte, že evropský průmysl na tom není tak úplně dobře. Třeba když se podíváte na nanotechnologie, tak tam máme v podstatě pouze jednu evropskou firmu v té první desíce. Elektronika a mikroelektronika, tak tam máme společnosti dvě. ST Microelectronic, což je italsko firmská eh, finská firma a jedna německá firma, ve fotonice také máme jednu firmu. Jinými slovy, tedy naše schopnosti v oblasti výzkumu se nepřeklopili zatím do konkurenceschopnosti. Tady máme několik příkladů. A jeden z energetiky, druhý z oblasti bioetanolu a třetí z oblasti fotovoltaiky. Jenom velice stručná analýza. Ty trojuhelníky na tomto grafu ukazují počet přihlášených patentů nebo podaných patentových přihlášek v oblasti KET, z čehož si myslím, že dostaneme celkem dost informací. Tady se jedná třeba o baterie, elektrické baterie které budou pochopitelně záviset, na kterých bude záviset vývoj elektromobilu. Jinými slovy tedy, schopnost vyrábět dobré baterie je klíčovým předpokladem úspěchu evropských automobilových průmyslů a evropské dopravy a řady dalších sektorů. Tady vidíte, že Evropa má 31 co je trochu více než USA, což platí konec konců i pro další příklady, které budu uvažovat, uh, ukazovat. Ale teď, se, teď v těch, k tom kroužku máme samotné výrobky. A vidíte, že v Ázii 87% prototypů těchto elektrických baterií vyrábíme. S tím, že ten počet přihlášek patentu by byl 35%. Ty americká data jsou dva roky stará bylo to 1% tehdy a prezident Obama chtěl, aby se to zvýšilo na 40%. Ukážeme si, jak se to vyvíjí. V Evropě to číslo vidíte sami, je tam nula. Nebo téměř nula. A zdá se, že se to v nejbližší budoucnosti nezmění. Jak to změnit? Spojené státy do toho investují obrovské prostředky. Ten tmavší kroužek, který vidíte, představuje počet veřejných prostředků do výzkumu baterií. Ten větší počet se týká elektromobilů. Ministerstvo energetiky Spojených států investovalo 1,4 miliardy E, do možnosti vyrábět prototypy takovýchto elektrických baterií a mají také větší program i pro elektromobily. Zatímco v Asii vidíte, že to je 2,5 miliardy do baterií, protože v podstatě, když, máte, když vlastníte baterii, tak vlastníte elektromobil. Zatímco v Evropě v celé této oblasti, podle našich údajů, komise investovala 1,2 miliardy v kon- pardon, 100 milionů v kontraktech a plus tady máme e, Francii a Německo, tedy dva členské státy. Když se firmy rozhodují o tom, jestli začít vyvíjet a vytvářet prototypy v Evropě, především co se automobilových baterií týče, tak musím říci, že eh, mimo evropských zemí dostávají řadu pobídek. A není to nutně jenom Ázie, jsou to Spojené státy. Saft ve Francii byl posledním moderním výrobcem baterií a přesunuli tyto baterie pro elektromobily a jejich výrobu do Spojených států. Tady mají prototypový závod za 200 milionů dolarů ve Floridě, tam dostali 50% grant od amerického ministerstva energetiky. Dovedete si vůbec představit, že by nějaký členský stát dneska navrhl, že dá více než 50% grant pro takovýto výrobní projekt jednomu ze svých místních podniků? generální ředitelství pro hospodářskou soutěž by jim určitě k tomu řeklo něco nepěkného. BASF například. 50 milionů pro to, eh, tedy závod za více než 50 milionů a na výrobu prototypu a zase ze Spojených států od ministerstva a energetiky dostali 50% grant na výzkum a vývoj, nepochopitelně na výrobu, ale s tím Evropa nemůže konkurovat. Nemáme tady rovné podmínky a možná nám brání určité struktury, které byly vytvořeny pro jinou, bodu, pro jinou dobu. Pardon. Teď hovoříme s generálním ředitelstvím pro konkurenceschopnost. Co s tím? Protože když s tím něco neuděláme, tak v podstatě o celý tento průmysl přijdeme v Evropě. Výroba bioetanolu, další příklad. Zase vidíte, že Evropa má velmi slušná čísla, co se týče podaných patentových přihlášek, těch je 36%, takže jsme tady v podstatě číslo jedna. Ale co se týče výroby, tak zase tady nemáme skoro nic. Méně než 5%. Takže zase vidíte, že výzkum v Evropě je zcela oddělen od výroby a našich schopností v této oblasti. A zase uvidíme, že Spojené státy se v této oblasti snaží velmi dravě. Spojené státy a Brazílie investovaly do této oblasti obrovské prostředky. Jenom jeden příklad, nebudu to rozebírat příliš podrobně. Jeden startup ze Spojeného království chtěl postavit závod, nejprve se podíval po Evropě, nebyl schopen dostat příslušnou podporu, respektive žádnou podporu, no a následně nalákali do Spojených států, Dali jim záruky za půjčky a dali jim a subvence v podstatě na 95%, což zase v Evropě by nešlo. A když se podíváte na to financování, tak to bylo 130 milionů euro na takovýto závod na prototypy. Pokud by to byl velký závod, tak by to bylo klidně desetkrát tolik. Ale jakmile se u vás začnou vyrábět prototypy, tak většinou se tam bude vyrábět i zbytek. Tak se na to dívají američané. Zase vzhledem ke stávajícím pravidlům Evropské komise a stávající praxi generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž by prostě nebylo možné si takovouto firmu v Evropě udržet. Podívejme se na oblast fotovoltaiky. Fotovoltaika je, myslím, opravdu výmluvným příkladem, protože v této oblasti Evropa je ten trh, v Evropě jsme vytvořili tento trh. Německo, Španělsko a řada jiných členských států investuje opravdu miliardy euro do toho, aby se tyto trhy rozvinuly. A existují subvence pro trhy i pro spotřebitele. Evropa představuje v tuto chvíli 79 globálního trhu. Čili Evropa rovná se trh. A pokud jsme tím trhem, no tak mu musíme dominovat. Kolegové z výzkumu nám říkají, že co se týče počtu patentových přihlášek, tak z toho vyplývá, že věnujeme hodně do základního výzkumu a zase, co se patentů týče, nejsme na tom vůbec špatně, 29%. No ale patenty nerovná se pracovní místa. Takže když věnujeme prostředky pouze do eh, základního výzkumu a nikoli do aplikovaného výzkumu, tak to nevede eh, k pracovním místům, tedy kromě těch, eh, která kteří píší vědecké články a podávají tyto přihlášky patentové. Takže bez subvencí bude mít Evropa 13 jednotlivých eh, vyrobených eh, fotovoltaických článků. My jsme tady 13, máme 13%, ale 13% na trhu, který, kterému dominujeme. Takže vidíte, že mezi lety 2001 a 2010 se situace změnila. Evropa měla šest společností v první fotovoltaické desíce v roce 2001, zatímco v roce 2010 máme jednu. Nevím, jestli ani poznáte, je to pátá ze spodu. Je to německá firma, která se jmenuje Q-Cells. Q-Cells je tou opravdu poslední evropskou firmou v nejvyšší desítce, která vyrábí fotovoltaiku. Přes, obrovských subvenc, přes obrovské subvence členských států, které mají podporovat fotovoltaiku, a přestože máme veliký program Evropské unie a určitě Evropská komise bude mít jinou prezentaci k tomu, eh, co chtějí v oblasti fotovoltaiky dosáhnout, tak je potřeba říci, že v první desíce firm, které se zabývají fotovoltaikou, máme už jenom jednu firmu. A to bylo v prosinci za 6 měsíců docela možné, že už ani jedna evropská firma v té desíce nebude, protože QCells už eh, vydali varování, že zaznamenali ztráty a řekli, že 50% své výroby přesune do Malajzie. Takže ve skutečnosti v Evropě v té první desíce fotovoltaiky nebude evropská firma ani jedna. Zase, čelíme nerovným podmínkám, Ve Spojených státech jak vláda, tak různé průmyslové koalice patří mezi největší porušitele a hospodářské soutěže a jejich pravidel ne, pardon, ve Spojených státech říkají, že Čína porušuje nejvíce pravidla a podali proti ním žalobu. Pakliže chceme vyrábět tyto nové technologie tady v Evropě, tak to pro tuto chvíli bude kvůli pravidlům generálního ředitelství pro konkurenceschopnost téměř nemožné a také to bude nemožné díky tomu, že se více soustředíme na základně nikoli aplikovaný výzkum. Ve zprávě eh, jsme hovořili o určitém údolí smrti, které se rozpíná mezi tou skvělou znalostní základnou, kterou tady máme a o které pořád hovoříme, a o trhu a firmách, které na něm působí. A musí, <clears throat> musíme toto údolí smrti přemostit. A to bylo účelem této zprávy skupiny na vysoké úrovni. E, k těm příkladům máme pochopitelně data. Dat máme více. Hovořili jsme o dalším případu a to a Filip a Osram tedy a, osvětlení. Ale zase v Číně existuje strategický záměr, vůči kterému naše výsledky blednou a také blednou vůči množství podpory. V Číně se snaží všechny oblasti tohoto průmyslu ošetřit. Mají programy, které poskytují třeba 50% příspěvky na výrobní technologii, což my udělat nemůžeme. A kromě toho také zavedli opatření i na straně poptávky. Je to psáno malými písmeny, ale uvidíte tam, že Čína zavedla program města s letkami, mají 21 měst a z těch 21 městech se eh, zavázali z úrovně starosty k tomu, že eh, do pouličního osvětlení dají 10 tisíc ledek. V jednom regionu, v Guangdongu, na to měli rozpočet 90 milionů euro s tím, že celý rozpočet představuje spíš 1 miliardu euro. A následně DG Imco spustilo v loni a žalobu. Ne, jinak. Rozhodlo se, že spustí desetimilionový program, který bude trvat tři roky, takže 10 milionů euro. Oproti tomu stojí program podpory zařízení ve výši 2 miliard. Takže nevím, jestli si z toho Číňané dělají takové starosti z toho našeho programu. Ale pojďme dále. My jsme chtěli, aby ten most stál na třech pilířích, aby ho postavila Evropa. A to za prvé je potřeba, aby systematicky a řádně naše výzkumné znalosti byly přetavovány do technologií. Je prostě potřeba, aby firmy dostaly ty jednotlivé stavební prvky, ze kterých budou vytvářet prototypy. My za ně prototypy dělat nemůžeme, to musí dělat oni na základě jejich vlastního zařízení a vybavení, ale musíme jim dát určité stavební bloky k tomu. Teď máme patent a potom trvá další čtyři roky, než je stane něco jiného. Kromě je potřeba podpořit technologický výzkum v této oblasti. Za druhé, jako Spojené státy a jako Azie musíme podpořit vývoj produktů v Evropě. To je ta další fáze, kterou potřebujeme k rozvoji naší výroby. Nemůžeme hovořit o další industrializaci Evropy, pokud nebudeme schopni vyrábět prototypy. Musíme se zabývat tím, jestli existuje trh a potom se dostaneme do dalších fází tohoto procesu. Potřebujeme tedy pilotní linky. Vidíme, že Spojené státy prostřednictvím a prostřednictvím ministerstva energetiky bez ohledu na jakákoliv pravidla VTO to dělají i v oblasti biotechnologií, i v oblasti a, osvětlení. Musíme dělat, musíme vytvořit takovéto pilotní linky a dále zajistit, aby naše výroba byla konkurenceschopná tím, že třeba poskytneme 50% financování anebo něco, nebo další podobné pobídky. Tady v podstatě na levé straně vidíme vytváření znalostí, tedy základní výzkum. Uprostřed máme aplikovaný výzkum a potom na pravé straně máme vývoj a vývoj produktů. Když tedy řeknete, že chcete toto, a pravděpodobně každá moderní ekonomika bude souhlasit s tím, že je potřeba, aby výsledky vědy se dostaly na trh. Neslyšel jsem nikoho, kdo by říkal opak. Ale chceme-li toho dosáhnout, tak musíme financovat tyto tři oblasti. A my jsme se rozhodli podívat na to, co Spojené státy, jakožto srovnatelný konkurent Korea a Japonsko a většina moderních států dělá v této oblasti tedy základní výzkum, aplikovaný výzkum a vývoj. O to se podělím na dalších diapozitivech. Zde máte tady zobrazení těch jednotlivých zemí. Podívejte se na Koreu a na Spojené státy. E, nevím, zda to vidíte dobře. To zelené, to je míra e, veřejného financování do základního výzkumu. Vidíte tady údaj 24%. A to je stejný údaj v Koreji i ve Spojených státech. V Japonsku je to 22%. Když se podíváte na tu modrou barvu, modrý sloupeček uprostřed, to je částka, která jde do aplikovaného výzkumu. Korea 33%, USA 28%, Japonsko 33%. A když se podíváte na oranžovou, tak to je vývoj, podpora vývoje. A opět to je prostě veřejné financování. A vidíte, že tam jde přibližně nějakých 40 do podpory vývoje ve firmách. A teď se podívejte na členské státy. Průměr v celé řadě členských států, kde byly k dispozici údaje z OECD, takže členské státy vynakládají 36 na základní výzkum, 45 na aplikovaný výzkum a méně než 20 na podporu výzkumu a vývoje ve firmách. Když se podíváte na tato data, jistě chápete, kde ztrácíme krok s našimi konkurenty. Když se podíváme, když byste chtěli vidět data z Evropské komise, tak taková data nemáme. Možná jediný údaj, který dostanete, je, že komise dává nějakých 19 na základní výzkum je jenom velmi málo programů mimo tuto oblast. Když se podíváte na ty další segmenty, tak tam to vypadá podobně. Díval jsem se na program 2020. Tam jsou tři oblasti. Základní výzkum. Tam je to vždycky něco přes 30 Když se podíváte ale na e, kolonku nebo segment pro řešení výzev společnosti, úplně nevím sice přesně, co tam spadá, ale třeba to jednou pochopím, tak tam máte více než 50% rozpočtu. A uprostřed těchto dvou kolonek tam je malá kolonka nazvaná průmyslový leadership, vedoucí pozice v průmyslovém sektoru. Jakým způsobem může, si chceme eh, uchovat eh, naši konkurenceschopnost, když oproti zbytku světa máme úplně eh, jinak nastaveny ty čísla, ty procentuální poměry. Proto to tady říkám. Nedává vůbec smysl, abychom eh, si stanovovali priority, eh, které jsou zaměřeny a investovali hodně do základního výzkumu, ale těžili z toho jiní a nedali možnost našim organizacím a našim průmyslovým subjektům, aby z toho měli přínos. Hovořil jsem s komisařkou pro výzkum a vývoj, ona je také Irka, takže jsme se snadno domluvili. Zeptal jsem, jaké jsou naše cíle pro základní výzkum, aplikovaný výzkum a vývoj a výzkum. A komise mi nebyla schopná odpovědět. Takže možná příště, až si sem pozvete nějaké komisaře, bylo by vhodné třeba jim položit nějakou podobnou jednoduchou otázku. Nemusíte zacházet do detailu, ale jenom ať vám ukážou to rozdělení rozpočtu, kolik dávají do základního výzkumu, do aplikovaného výzkumu a do výzkumu a vývoje. A když ty poměry máme úplně jinde než Korea, Japonsko nebo Spojené státy, tak možná tady děláme nějakou velikou chybu. Tady uh, vidíme další věc, červená barva, procento průmyslových subjektů, které se účastní evropských rámcových programů. Vidíte, že to stále klesá. Klesá to, protože tam není financování pro to, co ty podniky potřebují dělat. Kleslo to z nějakých 40% na méně než 24% během těch tří rámcových programů a možná v roce 2020 budeme už jenom na nějakých 15%. Myslím, že čísla mluví sama za sebe. No, postupme dále. Hmm, také jsme hovořili s komisí o, o tom, že není potřeba jenom přestrukturovat ten rozpočet, ale že musíme také propojit to financování. Tady máme opět ten most. Jednak tady je tady technologická konkurenceschopnost, druhá část, ta se týká e, výrobních kapacit. A samozřejmě ta jedna část, tam je hlavním vybatelem veřejný sektor, a zejména ve Spojených státech, ale v Asii je to zejména privátní sektor. Tady určitě toho musíme ještě hodně zlepšit. Chtěl bych říci, že generální ředitelství pro podnikání a pro regionální rozvoj se tady hodně snažili to zlepšit. Mm, naše zpráva je zpráva ze strany eh, skupiny Evropanů. Možná si řekněte, že jinde na světě vědí, jak to dělat lépe. Um, Tady je projev pana prezidenta Obamy 25. ledna. A on hovořil o tom, jak jednak eh, se má vychovávat, vzdělávat zbytek světa, ale také hovořil o tom, jak dělat inovace a jak předehnat zbytek světa. A to se týká právě vytváření produktů a tak dále. A když s tím v Evropě něco neuděláme, přijdeme o většinu pracovních míst. Tohle je, myslím, důležité sdělení, důležitý signál, který bychom měli si jasně uvědomit. Nejde jenom podporovat základní výzkum, ale musíme podporovat i aplikovaný výzkum a výzkum a vývoj. Zpráva byla přednesena mm, americkým prezidentem s cílem, jak zajistit i nadále Americe vedoucí pozici. Bylo to publikováno tuším někdy 4. ledna já už jsem říkala komisaři Dežany, že eh, tam i okopírovali naši zprávu, protože mi tam říkám, že musíme vytvořit způsob, jak eh, eh, překonat to údolí smrti. Musím říct, že to je zajímavé. Oni tady dávají 70% do těch věcí, my to máme přesně naopak. Dále, potřeba investovat do technologické infrastruktury tak, aby ta věda byla přetransformována do jednotlivých stavebních kamenů pro naše podniky. Dále je potřeba urychlit výrobní proces. Jak to vypadá s ochranou copyrightu v USA? No, to, to jsou Spojené státy. Dále hovoří o propojení výroby a výzkumu a vývoje. Dále hovoří o veřejných investicích a také o investicích, které by měly pomoci překonat i neúspěchy na trhu. Čili 90 našich doporučení je totožných s tím, co doporučuje prezident Obama a jeho administrativa, s tím, co bylo sděleno dnes ráno. Takže když s tím nesouhlasíte, nesouhlasíte ani s nimi. Závěrem eh, chci poděkovat za pozornost a rád odpovím jakékoliv otázky. Děkuji. Děkuji vám za velmi působivou prezentaci a působivou zprávu. Musím říct si, že závěry a zjištění jsou velice znepokojivé. Doporučení jsou všem zase velmi přesvědčivá. Tady tento bod programu, pokud se nemíní, nemýlím, jsem eh, navrhl pan Daniel Kaspary. Chcete začít diskusi? Ne. Takže Bert Lange, prosím. Ja, danke schön. Děkuji. Před určitou dobou jsme vyslechli zprávu, respektive přijeli právu v parlamentu o rozvoji průmyslové politiky a tam je velice zřetelně formulováno to, že podpora průmyslového výroba a tvorby přidané hodnoty v Evropě je třeba posílit. A bez sporu, tam byl jeden aspekt, který tam byl formulován, a sice, že budoucí inovační politika musí být více integrována, musí být více zaměřována na celý řetěz tvorby přidané hodnoty. A to koresponduje s tím, co doporučujete vy. A uvedl bych jeden malý příklad, kde se toho koupili, A to je ten Green Card, kde máme jak základní výzkum, ale také se to ubírá směrem k vytváření nových obchodních modelů a uvádění na trh. A tady vám dávám naprosto zapravdu, že to je ten správný přístup. Avšak ve vašem výkladu probleskává také tu a tam, do jaké míry silný má, jak silná má být Evropská unie a jak silné mají být členské státy. A do jaké míry mají dostávat peníze, mají být silné v tom smyslu, že budou dávat peníze podnikům, aby je podpořili. A tady jsou různé filozofie. Z naší vlastní země to známe velice dobře, kde naši národní čempioni byli, jsou podporováni velkými finančními částkami, ale to v sebou nese také riziko, že jestliže přijmeme rozhod, špatné rozhodnutí, <coughs> například diskuse eh, týkající se energetických eh, technologií ve Francii. To je jedna z těch věcí, o kterých se dá diskutovat velmi kontroverzně, kdy se spoustu peněz vrazí do určité technologie, avšak tyto technologie se, na tyto technologie se potom díváme kriticky. Tedy proto mě trošku poněkud svírá žaludek, když se od státu žaduje, aby investoval spoustu peněz do podniků. A ty příklady, které jste uvedl, tak ty jsou taky takové. Dejme tomu, ať to bylo BASF nebo SAF, to byly podniky. Jak ty podniky reagovaly podívali se, ano, dostaneme tam peníze, tudíž tam půjdeme, ale já si nejsem jist, jestli bychom měli vstoupit do tohoto druhu soutěže a zda to finančně z hlediska rozpočtové situace je vůbec možné. A, ale u těch Q to je věc, tady je otázka, jakým způsobem se vůbec na tom trhu máme chovat. Samozřejmě, jestliže trh eh, se chová tak, že, že je atraktivní také pro jiné, tak v takovém případě je to konkurenční situace, můžeme si na to stěžovat, můžeme s tím nesouhlasit, ale to tak, to je všechno, co se s tím dá dělat, protože to je hod hospodářství. Ale teď bych se vrátil k tomu příkladu baterií. Tam se to projevuje velmi zřetelně. U nás v Evropské unii máme rozvinutý průmysl baterií, který také je postaven na mnoha patentech. A v 70. a 80. letech byly odhady podniků, že baterie to je standardní produkt. Tady v Evropě nelze získávat eh, významné zisky a proto se, to, proto se toho vzdáme. A tím pádem to bylo uzavřeno. To bylo ekonomické rozhodnutí podniků. A teď si na to stěžujeme, ale tady třeba položit si také otázku, jaká kritéria mají podniky pro svá investiční rozhodování. Mimochodem, je i přístup protivný, Jones Control, tedy Jones Control investuje velice mnoho do in baterií v Evropě a tím pádem ten obrázek, který jste nám tady nastínil, se trošičku zreviduje. Ale já se domnívám, že tady nesou odpovědnost obojí, jak ten státní, jak ta státní úroveň, která provádí integrativní inovační politiku a musí samozřejmě vytvářet rámcové podmínky pro to, aby konkurence dobře fungovala, aby hospodářská soutěž fungovala dobře, ale není možné některé věci, tak říkajíc, nechat před dnem a není možné určitá investiční rozhodnutí podporovat prostě masivními penězi. Děkuji. Thank you. And now Šadu. Děkuji a dále má slovo Janík Žado za zelené. Děkuji za prezentaci. Bylo to nesmírně zajímavé, to musím říci. Protože ono to také velice úzce souvisí s těmi pracemi, které zde provádíme. Avšak přesto jedna věc mi není až tak úplně jasná z té vaší prezentace. A sice v čem spočívá ten deficit Evropanů? Je to tím, že se málo zabýváme nebo neumíme si představit integrovanou politiku od výzkumu přes výrobu až ke konzumentovi, nebo tady chybí nějaké zásadní strategická rozhodnutí. V rámci svého výzkumného programu, tak tam už se tím zabýváme. V čem je problém? Je to vybavenost penězmi nebo je to strategické nastavení výhybek? Kde je chyba? Máme Galileo, ITER a další, že když to financujeme, tak nebo to všechno je málo, nestačí to na to, abychom umožnili evropskému průmyslu získat nové podíly na trzích, nebo je problém někde jinde? je to možná, že to není v nedostatečné podpoře průmyslu, nýbrž v silném konzervatismu samotné ekonomické sféry. Dejme tomu ty, ta vozidla, elektro, elektrická vozidla. Náš, výzk, náš výbor pracoval na dohodě a podporovali jsme dohodu s, s Jižní Korou a v tuto chvíli se bez cla dostávají takováto vozidla z Číny tak v čem to je? Tady si stěžujeme v Evropě, že nám, že tady máme, že nám tady chybí vývoj akumulátorů a součástek pro elektromobily, tak je to tím, anebo je to dáno tou, tím chybným polit, ekonomicko-politickým rozhodnutím a tou dohodu s Jižní Koreou? tedy neschopnosti rozhodnout, jak se bude vyvíjet ekonomický vývoj dál. Že, a taky samozřejmě trpíme tím, že tady je málo patentů. Takže je to otázka nedostatečných investic, nebo jsou to nevhodná strategická rozhodování. A nebo další příklad. Tady se jedná o vztah k Číně a tak dále, ale neustále znovu v centru pozornosti marše publik, tedy veřejné, veřejné trhy, státní trhy, jak to tady je s určitou vzájemností ve vztahu k těm třetím zemích, se kterými máme obchodní vztahy. Jsou oni tak otevřeny našim produktům, jako my jejím, nebo je to dáno naší průmyslovou politikou nebo naší ekonomickou sférou vůbec, to, že státní trhy tam. Možná, že, státní, že by státní trhy špatně nebo nevhodným způsobem podporovaly je možné podporovat nejenom velký průmysl, ale také je možné podporovat lokální průmysl, průmysl z kolin na trhu. Představme si Ameriku, ten Energy Act v tomto zákoně se dostává podpoře také malým špičkovým podnikům v určitých regionech, tedy je to lokál, podpora lokálních podniků. Tedy v čem spočívá ta neschopnost Evropy? Čím je to dáno? Je to ekonomika sama, která je příliš konzervativní a není otevřená příliš inovacím, nebo je to způsobeno námi, tedy veřejnými a státními místy a možná třeba i parlamentem? Je to dáno tím, že se příliš málo umíme eh, vstělit do jsme málo schopni si představit, jakým způsobem bude fungovat další vývoj trhu. Dejme tomu Francie, trh 5 miliard eur a to přechází, to jde do, oblast, eh, do oblasti výzkumu, eh, mimo jiné také výkonných akumulátorů pro automobily. Ale či, problém, problém je umístění těch proniků, Ty prostředky jsou zde, tekou někam, ale ne vždy do těch inovačních oblastí. Mnohdy jsou využívány jenom k tomu, aby se získalo daňové zvýhodnění a potom z toho nevzniká žádná inovace. A v takovém případě je to problém méně technický, nýbrž spíše problém podpůrných prostředků, které jsou poskytovány v dostatečné množství, ale špatně, špatným směrem nebo jsou špatně využívány. Tedy, že by tady chyběla striktní kontrola a jasné politické předpisy pro vázanost takových prostředků. V souvislosti inovacemi potom ještě jednu poslední poznámku. Pane předsedo, mohla byste se postarat o to, abychom tuto excelentní dis, prezentaci dostali k dispozici? Ne, je to tady. Ne, nejméně polovina těch, těch výtisků tady je. Ano, Zajistili jsme, abyste vy všichni tuto prezentaci dostali, nemusíte se obávat. Děkuji vám, pane Šolci. Já bych chtěl také výslovně poděkovat za tuto prezentaci. Je to prezentace, která jde v zásadě daleko za pouze ty otázky, které jsme stavili. Jsou to otázky ekonomicko-politických, regulačních eh, a podpůrných mechanismů které, jsou to věci, které se dotýkají vůbec struktury Evropské unie. A pokud máme na zřeteli ekonomickou a finanční krizi, až se z ní dostaneme, tak potom domnívám se, zde je dostatečná materie, kterou se budeme muset zabývat, kterou budeme muset zkoumat, protože jde o to, že nás staví před určité os, o, otázky. Jsou to otázky, jakým způsobem bude reagovat vývoj trhu na takové akce. Tedy bude to otázka, zda se máme, zda máme mít na zřeteli v dlouhodobém ekonomické vývoji, nebo zda máme vycházet z vývoju podnikových ekonomik, a pak je to otázka, jakým způsobem budu reagovat s určitou investicí v určitých oblastech eh, výzkumných, tak, abych dlouhodobě přispěl k posílení evropského trhu a abych tak vytvářel podmínky. Rád bych se tady zmínil možná o dvou věcech, neboť my jsme výbor pro, o, pro obchod. Jedna věc mi v té prezentaci nebyla jasná. A sice z mého pohledu by tam bylo příliš statické porovnávání poptávky trhu, například v oblasti fotovoltaiky v Evropě, a, a to oproti, tak říkajíc, podnikům, které takovéto technologie a produkty mohou nabízet a tady, tady, tady byla tato komparance taková statist, statická. A otázka, jestli bychom neměli spíš daleko více ve vzájemném poměru hledat perspektivy. Já bych neměl žádný problém s tím, kdyby nám Švédové dodávali baterii, zpět Čí, Čína, kdyby nám to... Pro, je to 1,3... Je to máme tady 1,3 miliardy obyvatel a tam jsou tady velká potřeba. Tedy otázkou je, jakým způsobem organizovat obchodní toky, tak, abychom dosáhli rozumného, rozumné vyváženosti, aby se odpovídajícím způsobem vyvíjel i trh v Číně. A naopak podívat se, kde jsou pro výrobu toho či onoho detailu výhodnější podmínky, tak abychom nemuseli vozit suroviny sem a tam, tedy tak, aby zde byl určitý vyrovnaný tržní vztah, a sice ve smyslu trvale udržitelného dalšího rozvoje, tedy kde najít určitou kompenzaci pro vlastní vývoj. To je ta otázka, před kterou stojíme také při otázce dlouhodobé orientace naší obchodní politiky. Vy jste se kriticky vyjádřil ke strategii 2020, pokud jsem tomu dobře rozuměl. Ano, rozumím. O tom také musíme přemýšlet. Ale musíme také přemýšlet o tom, jakým způsobem dlouhodobě chceme dál postupovat tímto směrem. Afrika tedy nehrála žádnou roli, ale přitom Afrika je výrobcem, producentem surovin, nebo jedním z velkých producentů surovin respektive má předpoklady, surovinové předpoklady, které musí také tržně technicky realizovat. Ale musí to fungovat tak, aby to bylo tak jako prospěchu lidí tam, tak aby tam vznikala také poptávka. Tedy já se domnívám, že tady vidíme před sebou výzvy, jak provádět evropskou ekonomickou politiku. Jak jsou jiné kulturní okruhy schopny produko- přijímat také produkovaná zboží. To znamená, jak tam vytvářet poptávku. A tady eh, domnívám se, je velice mnoho věcí, o kterých je třeba přemýšlet, přemýšlet a v tomto smyslu si také odneseme vaši brožurku s vaší prezentací. Děkuji. Thank you very much. That's... Děkuji mnohokrát a nyní dejme slovo komisi. Máme tady nějaké odborníky. Paní Sofie Miller. Ano, děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla poděkovat panu profesorovi Krínovi za jeho velmi zajímavou prezentaci. My bychom chtěli říci, že komise bere eh, politiku KET velmi vážně. Je to jedna z vlajkových iniciativ. Snažíme se, aby to byla jedna z priorit Komise pro nový přístup k inovacím a průmyslové výrobě. Eh, Komise v současné době vypracovává odpověď na tuto zprávu. Máme v úmyslu publikovat sdělení někdy v březnu a v dubnu, které bude pochopitelně předloženo i radě a parlamentu. Cílem tohoto sdělení bude přednést jakýsi holistický přístup. Komise se domnívá, že máme správné nástroje, máme eh, tady Horizon 2020. Máme strukturální fondy, které byly přizpůsobeny podle návrhů vycházejících z KAT. Eh, například eh, jako jedna z priorit tam bylo financování pro inovace, mohou toho těžit všechny regiony. Horizont 2020 se snaží nalézt novou rovnováhu mezi výzkumy a zaměřit se spíše na projekty pilotní a aplikované. Také jsme se snažili eh, řešit otázku vzdělávání, odborné přípravy, státní podpory a tak dále. Eh, takže eh, určitě v komisi na tom pracujeme, chceme podpořit rozvoj průmyslu v Evropě a eh, doufáme, že se nám skutečně podaří vrátit výrobce zpátky do Evropy. Věříme, že výzkum a vývoj a výroba jsou nedílně propojeny. Také děkuji ostatním za poznámky komise skutečně se snaží brát v potaz ohled celý všech propojení všech eh, hodnot. To znamená rozjíždějící se podniky, malé a střední podniky a také e, uživatele. V nadcházejících 12 měsících komise dále ve spolupráci s odborníky, jako je třeba pan profesor Krín, by ráda identifikovala technologické potřeby našeho průmyslu. Nedává smysl podporovat jenom rozvoj eh, technologií, ale musíme skutečně identifikovat a popsat přesně ty potřeby, tak abychom mohli na ně náležitě zareagovat. Děkuji. Thank you. Uh, to close this, uh, very... Děkuji. Eh, abychom uzavřeli tuto velmi důležitou rozpravu, chtěl bych opět požádat našeho hosta, pana profesora Kréna, aby řekl několik závěrečných slov a možná také zareagovat na tu odpověď, kterou slyšel od komise, pokud to můžeme nazvat odpovědí. Děkuji, pane předsedo, a ještě jednou děkuji tomuto výboru. Já to vezmu tedy tak nějak pospátku, to, co tady zaznělo. Souhlasím s tím, co řekl pan Scholz a to sice, že se musíme, podí- musíme zabývat obchodními toky, musíme hledat rovnováhu, musíme mít strukturální politiku. E, říkat, že není problém, když nám Číňané budou prodávat baterie. E, a já se tady zaměřím skutečně teď na ty klíčové technologie a na celý ten řetězec. E, Takto, když někdo vám začne prodávat malé LED jako součást žárovek, tak vede to k tomu, že za dva roky už vám prodává jenom ty zářivky, žárovky a za dalších pár let vám prodává ty žárovky už jenom s příslušnou elektronikou, která do nich zapadne. To jsme viděli třeba z rychlo vlaky. Je tady klíčový komponent, který se dělá v Japonsku. Původně to byl jeden malý čip, takováhle malá kostička. A teď už si musíte koupit s tím celý velký model. Eh, modul, promiňte, neprodají vám jeden ten malý kousek. Čili to je milné si myslet, že je ještě hodně prostoru na samém vrcholu toho hodnotového řetězce, protože to se pomalu eh, jak si požírá, nebo prostě ten řetězec prostupuje dolů a stále níže a níže auto. 80% eh, hodnota auta je elektronika a s tím související věci. Když to chcete eh, být schopni náležitě vyrábět do budoucna, potřebujete i příslušný systém řízení baterií pro celou tu elektroniku. Když nebudete schopni eh, kontrolovat baterii, nemůžete tam mít všechny ty ostatní věci jedno souvisí s druhým. Čili pokud eh, si nepokusíme udržet tu silnou pozici a pustíme ten vrchol toho řetězce, tak postupem času přijdeme o celý ten řetězec. Už jsme to viděli v mnoha oblastech a vím, že třeba oblast osvětlování Philips, Ostram jsou pod velkým tlakem právě z toho důvodu a jiní. Čili to je moje odpověď na tuto poznámku, že eh, eh, často tedy ten samotný předek nebo ten konec toho hodnotového řetězce, to je ta nejzásadnější věc, kde je potřeba svádět velký boj. Eh, dále s velkým potěšením jsem si vyslechl to, co řekl pan Žado. Velmi správně jste tady položil otázku, jde tady o ty částky nebo jde tady vůbec o tu strategickou volbu. Chtěl bych se vrátit k tomu jednomu snímku, k tomu přemostění. Jsou tady dvě věci. Jednak, jakým způsobem vylepšíme technologickou konkurenceschopnost našeho průmyslu. Tady nejde o to, jak podpořit průmysl jako takový, ale jak prostě podpoříme sílu, silnou stránku těch průmyslů. Eh, ty částky navržené v horizontu 2020 ty další věci, které tam jsou. Podle mě to je poměrně rozumné, co tam máme, ale jak jsem vám řekl, bohužel je to přesně naopak. Je to na oprácený poměr. 80-90% jde do základního výzkumu. A jenom velmi malý poměr, velmi malá částka jde do aplikovaného výzkumu. Takže je to strategické rozhodnutí, které musíme, musíte učinit. A podle mě je nemožné ignorovat uh, data, která vidíte například zde, že ty nejrozvinutější země, nejúspěšnější ekonomiky světa vynakládají přibližně jednu čtvrtinu veřejných rozpočtů na základní výzkum. Faktem je, že základní výzkum je levnější než aplikovaný výzkum a výzkum a vývoj. Student v univerzitní laboratoři je levnější než inženýr v některé špičkové firmě. A nebo promiňte, nějaký průměrný inženýr a ten je zase levnější než nějaký inženýr nebo odborník ve hlavní vývojářské firmě. Tohle musíme mít všechno na paměti. A tady vidíte situaci na světě. Korea, e, Spojené státy, Japonsko a celá řada e, jiných zemí. Takže když komise to navrhuje přesně naopak v tom horizontu 2020, určitě to je něco, nad čím je potřeba se zamyslet. Takže ano, to jsou strategické volby. Prostě buď to chceme mít konkurenceschopnou ekonomiku, konkurenceschopnou Evropu, potom musí ty tři segmenty, ty tři kolonky, které máte v horizontu 2020, vypadat jinak. Podívejte se na to, co tam máte v té kolonce základní výzkum. E, tam je nějakých 30, něco přes 30 miliard. Potom ta průmyslová kolonka pro průmyslový leadership, Eh, což je vlastně něco jako konkurenceschopnost, to je mnohem menší kolonka. A potom jsou tam takzvané ty společenské změny eh, a s tím související výzvy. Takže tak toto vypadá a souhlasím s tím, co jste zde řekl. Jde tady opravdu o strategické volby. Jakou volbu učiníme? A musí to být poměrně drsné, položit si drsnou otázku. Chceme mít pracovní místa v Evropě? Pokud ano, podívejme se na to, jak to vypadá v jiných ekonomikách, jak oni vynakládají ty prostředky. To je tedy eh, otázka eh, k zamyšlení pro komisi. No eh, a k tomu francouzskému nástroji bohužel nemůžu komentovat nic. A teď se vrátím k tomu, co říkal pan Lange. Já souhlasím s tím, že se musíme soustředit na hodnotový řetězec. To je velká pravda. V této zprávě příliš nehovoříme o tématech, která se týkají výrobní kapacity nebo financování samotného průmyslu. Hovoříme o zvyšování konkurenceschopnosti těchto průmyslů a toho, že bychom se neměli obávat podpořit jejich vývoj produktů. To je úplně něco jiného, než podporovat samotnou výrobu. Všechny moderní ekonomiky si uvědomují, že pokud máte pod svou kontrolu fázi prototypu. Pokud se prototyp vyrábí u vás, tak se u vás vyrábí vše a z toho důvodu Ministerstvo energetiky Spojených států se snaží tolika prostředky dotáhnout tolik firm do Spojených států, aby se tam alespoň usadili a dělali prototypy, protože vědí, že zbytek se potom bude vyrábět také tam. Takže souhlasím, musíme se dívat na celý tento řetězec. Nestačí prostě jenom to přijmout tak, že budeme mít programy, které se zabývají tou úplně levou stranou na tomto diagramu a že vlastně budeme vytvářet jenom znalosti, protože vytváření znalostí jako takových bez průmyslové politiky a bez snahy posílit konkurenceschopnost průmyslu nepovede k vytvoření pracovních míst. A to si myslím, že si všichni uvědomujeme, teď to chce jenom odvahu s tím něco udělat. Děkuji, pane předsedo. A v poslední řadě k tomu, co říkala komise, no, pracovní skupina na vysoké úrovni byla pro nás velice zajímavá zkušenost. Bude určitě dobré se o tom eh, pobavit s kabinetem pana Tajányho a paní komisařky Nelly Cruz a irské komisařky. Pro nás bylo zajímavé eh, zjistit, jak se na to dívají eh, politické špičky. Děkuji. Asi není potřeba zdůrazňovat, jak důležitá tato zpráva a tato doporučení jsou. Hovoříme zde o kapacitě ekonomiky z Evropské unie, která je znalostní, ale zároveň musí být konkurenceschopná, protože bez konkurenceschopnosti Evropská unie a její ekonomika nebude schopna působit efektivněji v oblasti obchodní. Proto tady bylo důležité si vyslechnout prezentaci v tomto výboru. A opravdu požádat komise, aby přesvědčivým způsobem změnila politiku a tyto problémy vyřešila. Dobrá, tím tedy končí naše dopolední zasedání a uvidíme se znova v 15 hodin.